15 e 11. Dear colleagues, probably we can uh, start also because we are late. We can start with Můžeme začít uh, bodem jedna našeho pořadu jednání, což je přijetí pořadu jednání. Několik, několik skupin žádalo o odložení hlasování body 20, 21, 22 na našem pořadu jednání. Můžeme odložit toto jednání na čtvrtek 14. ledna a plenární eh, hlasování na no, plenárku eh, v lednu 25. Um, ehm, takže pokud nejsou žádné námitky, můžeme teď pořád jednání považovat za schválený s touto změnou. Žádné další výhrady, bod 2, což jsou sdělení předsedy zasedání Envy v lednu. Pondělí zasedání ve středu 14. ledna je zrušeno. A mimořádné zasedání se bude konat ve Štrasburku ve čtvrtek 21. ledna v 9 až 12.30, kde mezi mimo jiné se bude hlasovat o některých naléhavých stanovisích. Ehm, máme tlumočení ve 21 jazycích a ehm, máme eh, tedy je tu eh, internetový streaming a máte k dispozici dokumenty přes webovou aplikaci. Teď se posuneme k třetímu bodu našeho pořadu jednání, což je výměna názoru s komis s Karmenu Velou, komisařem pro životní prostředí, námořní eh, záležitosti a rybářství. Takže máme skutečně reálnou možnost se bavit o oběhovém hospodářství. Můžeme začít desetiminutovou prezentací komise, deset minut nebo tak něco. A pak se můžeme pustit, pustit do diskuze politickými skupinami na toto velmi významné téma. Prosím, děkuji Giovanni, děkuji kolegové, vážení poslanci a poslankyně, děkuji vám za tuto příležitost představit nový balíček oběhového hospodářství. Um, já jsem tu dnes proto, že vás chci ujistit, že se jedná o eh, maximálně eh, tedy optimální balíček v současném ekonomickém klimatu. Se, se zájmem jsem si vyslechl um, na názoru vyslovených 2. Eh, prosince a předtím, než přejdu k podrobnostem k tomuto balíčku, tak si, bych si dovolil několik obecných poznámek. První se týká celkového, eh, celkové podoby tohoto balíčku, Vzhledem tomu, že bylo, jsme měli za to, že jeho zaměření je příliš úzce založené. Teď bude širší a bude řešit tedy ty některé skutečné závažné problémy, jako je nastava, eh, design produktů, eh, a to s cílem eh, předcházet zejména tedy odpadům, s tím, že se díváme na celý náš ekonomický model, ne až na stádium spotřeby. Je to výsledek široké konsultace jak v rámci eh, celé komise, tak i se, se samotným Evropským parlamentem a v Evropském parlamentu. Balíček bude implementován celou komisí, ne jen jednotlivými, jednotlivými generálními ředitelstvími. To znamená, že je to Eh, zkrátka balíček o eh, nakládání s odpady, který ovšem je prezentován jako balíček o běhovém eh, hospodářství, tak to není, je to mnohem širší agenda jak měkkých, tak i tvrdých opatření. Je tu otázka úrovni naší ambice a já se budu snažit jasně ukázat, kde jsme zvýšili naše standardy. Ale předtím mi dovolte zdůraznit jedno tento balíček přinese skutečné výsledky pro skutečné lidi. A tyto návrhy budou fungovat. To je jeho hlavní a nepopiratelná síla. Právě to představuje reálnou ambici, nejsou to pouze aspirace, které vypadají dobře pouze na papíře. Čili mám, máme ten balíček eh, snad už do Vánoc, eh, proto ho teď rozbalme a podívejme se dovnitř jistě jste obeznámeni s obecným kontextem. E, tento balíček oběhového hospodářství je daleko víc než jen environmentální nutností. Dává totiž ekonomický smysl využívat přírodní zdroje inteligentnějším způsobem. A ten oběhový model je jediný, který, který dává dlouhodobý smysl pro naše evropské hospodářství a pro jednotlivé podniky není otázka, zda chceme nastavit Evropu, ji nasměrovat cestou objevového hospodářství, ale jak. Jak pomoci občanům, podnikům a státům se na tuto cestu dostat a dostat se na ní rychle. Potřebujeme ambiciozní evropský rámec, který bude pobídkou této transformace k okruhové ekonomice. A tento rámec bude mít podobu našeho akčního plánu, který poukazuje na jednotlivé oblasti, které se musí ušetřit. To, co e, navrhujeme, zahrnuje celou životnost produktů a materiálu. Vychází to od nastavení, od designu produktu, produkčních procesů, přes lepší a informovanější volby, až po moderní eh, zpracování odpadů a pak zpět do produkce. Zatím vším budou stát finanční nástroje a fondy. Design je samozřejmě ústředním bodem našich ekonomik. Všechno začíná tedy fází plánování. Produkty musí být snadněji opravitelné upgradeovatelné, rozložitelné, rozmontovatelné a recyklovatelné. Prostřednictvím našeho, našeho stávajícího rámce o ekologickém designu. Budeme navrhovat tedy kritéria o, pro elektronické displeje. Dopad eh, designových změn může být obrovský a přitom to sebou nenese žádné nebo malé náklady. Existuje velká podpora myšlence oběhového hospodářství, ale zatím máme příliš málo nástrojů, které umožňují občanům přijímat informovaná rozhodnutí. Z našeho výzkumu vyplývá, že spotřebitelé potřebují lepší informace a také je chtějí. Ehm, Produkty s další životností, které jsou lépe opravitelné a upgradeovatelné, jsou lepší nejenom pro spotřebitele, ale i pro životní prostředí. Proto komise již nyní reviduje eh, označování, energetické označování a také informace o výdržnosti. Různé dobrovolné značky budou také důležité, například eh, eko eh, značka Evropské unie, by měla získat na síle. Komise rovněž testuje metodiku stanovení eh, environmentální stopy, kterou, která by posloužila k tomu, abychom lépe vyhodnotili environmentální výkonnost produktu i celých organizací. Chceme také bojovat se zavádějícími tvrzeními tak aby stávající eh, standardy byly plně dodrženy. Jsem osobně nadšen možností vyšetřování eh, ohledně eh, takzvaného plánovaného nebo záměrného zastarávání. Měli bychom řešit tyto postupy společně se všemi zúčastněnými. Veřejné orgány jsou jedny, jednými z největších skupin spotřebitelů a e, státní zakázky představují takřka 20% evropského HDP. To je velká páka pro změnu. A my budeme povzbuzovat veřejné orgány, aby používali více kritérií oběhového hospodářství e, při svých e, hodnoceních zakázek. Proto revidujeme kritéria pro zelené zakázky a komise půjde příkladem. Když místo předsedové předložili tyto návrhy na začátku měsíce, tak ty revidované cíle byly právě středem naší pozornosti. Jsme si vědomi potřeby změny vzhledem k tomu, že e, stále zatím není dodržována e, hierarchie odpadů. Když se podíváme na některá čísla, tak pouze 36% v roce 2012 bylo účinně recyklováno větší podíl 37% se dostalo pouze na skládky. To znamená, že přicházíme o hodnotné zdroje. Přitom eh, vystavujeme životní prostředí většímu tlaku a přicházíme o příležitosti. Navrhujeme jasný obrat prostřednictvím jasného eh, politického rámce kteří podpoří soukromé a veřejné aktéry k tomu, aby rozvíjeli dlouhodobé investiční strategie. A nyní měníme naše hlavní zaměření směrem k prevenci, znovu využívání, recyklování, snažit se postupně skoncovat se skládkováním a zabránit nadměrné kapacitě pálení a mechanicko-biologických provozů. Chceme zavést právně závazné cíle pro recyklování a e, odpad z obalů a omezit e, skládkování. Je tu velice důležitá revizní klauzule, která e, komisi dává, dává úkol přeskoumávat tyto úkoly a přenastavovat je na vyšší cíle do roku 2025. Ten nový podíl skládek je závazný. Pouze 10% eh, eh, městského odpadu může, se může dost, eh, skončit na skládkách, což je obrovský krok před oproti úkolům předchozího návrhu. Už nebude možné dávat na skládky um, odpad, který byl sebran tříděně. A dovolte mi ještě některé zmínit další zlepšení. Zlepšené postupy, statistik, abychom měli skutečně rovné eh, podmínky, přesnější data a jednodušší oznamovací povinnost. Dále eh, ustanovení týkající se podpory hospodářských nástrojů na lepší zprávu odpadů, povinnost eh, přijmout opatření na prevenci odpadů, snížit objem odpadů z potravin a snížit odpad industriální z těžby Eh, a ze staveb a z demolicí. Ale je tu povinnost podporovat jasnější pravidla ohledně znovu využívání například textilu, nábytku a elektroniky. Dále minimální požadavky na zlepšení designu a provozu systému eh, prodloužené záruky nebo zodpovědnosti výrobce, ale rozšíření eh, stávajícího tříděného eh, sběru odpadu, například pro bioodpad, a dále zjasnění rámce eh, vedlejších produktů a zjednodušení eh, pravidel v případě malých a středních podniků. Teď se zaměřím na některé sektory, které stojí před výzvami. Ty se musí řešit cíleným způsobem tak, aby interakce mezi jednotlivými fázemi tohoto cyklu byly zohledněny v celém hodnotovém řetězci. Začněme potravinami. Vím, že to je společná naše obava, co nám, která nám leží na srdci, je ekonomicky, sociálně a morálně nepřijatelné, aby tolik potravin, které se stále dají eh, ještě skonzumovat, přišlo na zmar. 30% v Evropské unii. A um, veřejné mínění se staví proti tomu, kdy například OSN přijalo cíl snížit uh, tedy ztráty pro promarněné potraviny a Evropská unie chce splnit tyto cíle. Je to teď náš vlastní evropský cíl. Díváme se na to, co může Evropská unie udělat v oblastech, v je kompetentní. Včetně e, záruční lhuty, které jsou často konzumenty nesprávně chápány. Vyzýváme také členské státy, aby jednali ve všech e, případech, kde jsou příslušní, ať už jde o restaurační e, zařízení, prodej i domácnosti. Budeme pracovat s členskými státy v celém řetězci. Budeme mít uh, exkluzivní platformu, která bude uh, určena ke splnění tohoto cíle. Musíme kvantifikovat a lépe pochopit uh, potravinový odpad a tím můžeme pak lépe uh, snížit ten cíl omezení ztrát o 50 Eh, další specifickou výzvou jsou plasty. A tady rovněž si to vyžaduje naléhavá opatření. Používání plastů roste, ale přitom méně než 25% eh, sebraného plastu je recyklováno. 50% stále i nadále skončí na skládce. Legislativní návrh zvýší stávající cíle pro městský odpad a balicí odpady. A spolu s opatřeními, které omezí skládky a třídění, to vlastně znamená povinnost zvýšit míru recyklace u plastu. Ovšem nestačí dobré úmysly. Musíme dělat víc, aby se to skutečně stalo. Akční plán pomůže prostřednictvím opatření na podporu ekodesignu a tím, že budeme mít lepší standardy kvality pro druhotné suroviny, včetně plastů. A e, v rámci tedy specifického přístupu, přístupu k plastům komise vyhotoví e, strategii, e, kde v níž bude řešit výzvu, již plasty představují v celém hodnotovém řetězci. Budeme se zabývat potenciálně problematickými otázkami, jako například přítomnost některých chemikálí, s tím, že pokryjeme celý životní cyklus plastů, abychom měli opravdu oběhový přístup. Inovativní, konkurenceschopné plasty budoucnosti jistě vzejdou z Evropské unie. To musím. A tím se dostávám k odpadu, který skončí v mořích. Stále příliš mnoho plastu skončí v mořích a to je problém, který řešíme z mnoha různých důvodů, včetně mezinárodního závazku, který eh, sdílí Evropská unie v rámci rozvojových cílů, bychom měli do roku 2025 omezit odpad eh, v moři. Například omezení um, tašek eh, plastových na jedno použití bude významným krokem tímto směrem a budeme v tom pokračovat dál. Komise bude také řešit eh, problém, tento problém prostřednictvím specifických opatření k odpadům, eh, které jsou, skončí v moři, s tím, že práce už začala, abychom splnili ten vytyčený cíl snížení námořního odpadu o 30 do roku 2020. Kolegové, na závěr mi dovolte ještě pár slov k tomu, co jsem tedy nazval tím zmocňovacím rámcem. Máme eh, na mysli celou řadu podporných opatření, včetně Horizontu 2020, Evropské investiční banky, EFSI a strukturálních fondů. V rámci Horizontu 2020 například byla nastartována iniciativa v hodnotě 650 milionů eur k průmyslu 2020 v oběhovém hospodářství. Regionální programy nám pomohou implementovat změny v terénu s tím, že budeme podporovat tříděný odpad a recyklační infrastrukturu. A do roku 2020 je k dispozici na projekty odpadové 5,5 miliardy eur. Vysíláme také jasné poselství v tom smyslu, že strukturální fondy budou využívány pouze na vyšší stupně té odpadové hierarchie. To znamená, že Evropská unie upouští od eh, pálení a skládkování, kromě případů, kdy je to zdůvodněné. Budeme potřebovat financování ze soukromého sektoru, které bude směřovat k těmto příležitostem, takže Evropská eh, unie bude podporovat také žádosti na Evropský fond pro strategické investice. Před dvěma týdny jsem představil tento balíček Evropské investiční bance a nesmírně mě povzbudila ta reakce. Eh, předseda Hoyer mě informoval, že Evropská investiční banka již spolufinancuje některé projekty krového hospodářství v hodnotě 15 miliard eur ehm, a to všechno v posledních deseti letech. A banka teď přepracovává své aktivity, aby ještě zrychlila přechod ke kruhovému hospodářství. Minulý týden banka souhlasila s tím, že rozšíří kritéria způsobilosti na 24 miliardový program, který má eh, být lákadlem pro projekty oběhového hospodářství. Což je skvělá zpráva pro eh, projekty s trochu vyšším rizikem. Takže tady jsme získali mocného spojence, největšího, eh, největší multilaterální úvěrovou instituci, která se bude zasazovat o skutečná řešení. Takže dámy a pánové kolegové, děkuji vám o váš zájem, o tuto otázku. Doufám, že jste přesvědčeni, že akční plán a e, další návrhy přinesou hmatatelné, ambiciozní a dlouhodobé dopady. A e, co je nejdůležitější, chci zopakovat, že se jedná o realistické návrhy, které jsou nastaveny a přizpůsobeny hospodářské realitě naší doby. Ale Zatím jsou to návrhy. Jejich konečná podoba bude záviset na vašich vstupech. A proto chci využít této příležitosti k tomu, abych požádal o vaši další eh, setrvalou spolupráci, váš závazek v dialogu s dalšími parlamentními výbory, členskými státy, regiony a městy a se všemi eh, zúčastněnými aktéry. A ještě chci říci, že když jsem představil tento balíček v radě, členské státy ho obdrželi s některými rovněž velmi pozitivními reakcemi. Takže se spolehám úplně na všechny hráče, včetně a zvláště vás, eh, pokud jde o pokračování dialogu, tak aby z toho měli prospěch všichni občané, aby došlo k rychlé transformaci k eh, reálnému objevovému modelu, což je Evropa budoucnosti. To je Evropa, kterou naše hospodářství potřebuje. Děkuji za váš čas a pozornost. Děkuji, pane komisaři, za tuto prezentaci a nyní dávám slovo našim řečníkům, kteří zastupují eh, jednotlivé frakce v Henlein Florence, prosím. Děkuji, pane komisaři, že jste mezi nás přišel. Vy nejste jedním z těch, kteří um, v minulém roce tuto zprávu stáhli s eh, vágním odůvodněním, že to chtějí mít něco ambicioz, ambicioznější. Takže ještě jednou děkuji za tento letošní návrh, ale místo předseda um, hovořil ambiciozněji a já marně hledám, v čem je tato zpráva ambicioznější. Vy jste řekl, že je širší, ale právě proto tam je více um, děr nebo mezer a tyto ekologické, ekonomické efekty, které by měla přinést cirkulární ekonomika, tak ten já tam nevidím úplně jasně. Když mluvíme o průmyslu v Evropě, tak všichni se bojí, že to je jenom na, to bude představovat jenom náklady, ale on to je e, ekonomický i ekologický nástroj, který také může nakonec vydělat peníze. Jinak by nebylo možné podnikat. Omlouvám se tedy, um, tady se mluví stále o, um, jaksi o starém kole, které se pak recykluje, ale neviděli jsme příliš o tom, jak se to recyklovat, to, to mně by se lépe, mně by se více líbilo, kdyby to bylo kompaktnější protože mm, jinak to vypadá jako prostě nová směrnice o odpadech. Já teď nebudu jmenovat um, důvody, proč um, um, to, jak se vlastně počítají odpady, tak jsou, to je zcela zmatené. A to kdy nemusíme chodit do Bulharska nebo Rumunska, můžeme začít zůstat v zakladatelských zemích, kde se to velice různě měří a váží ty odpady. Uh, Eh, já se také domnívám, že bychom měli eh, se eh, vlastně zrušit ten pojem zákaz skládek. Prostě to, že by se řeklo, že se zakáží skládky a nic se nebude dávat na skládky, tak to není možné, to není pravda. Ale mělo by se tam dostat jenom to, co bylo mm, předem tříděno. Takže tento pojem je třeba lépe definovat, lépe vyjasnit. U akčních programů tak tady musíme skutečně um, um, najít trošičku fantazie, je konec konců máme před Vánoci. Ale já vás chci poprosit, abyste to formulovali tak, aby to byl cel, um, celkový dokument, protože komplexní dokument, protože když tomu tak nebude, tak kde bude, kde najdeme odvahu ty věci, které jste právě prezentoval, když víme, že e, celé části již stávající směrnice o odpadech vlastně neplatí. E, my jsme leta již psali směrnice, které byly napsány, pak se transponovaly do národního práva a pak se prostě neimplementovaly v regionech. A to je naše slabina. A vy, pane komisaři, se na to musíte zaměřit. A e, skutečně e, tady je třeba e, toto důsledně prosazovat. Paní Bonace za SD. Děkuji, pane předsedo. Já bych, pane komisaři, ráda poděkovala za velmi detailní prezentaci této komplikované eh, eh, záležitosti a jako komise jste skutečně eh, dodrželi slovu, totiž, že bude ta nový, ten nový balíček připraven do konce roku 2015. Vím, že jste na tom museli pracovat velmi tvrdě. Vím, že se toho účastnili jednotlivé, eh, jednotlivá ředitelství a to je velmi pozitivní, protože ten eh, přístup musí být více straný, musí to být holistický při, eh, přístup a ta první směrnice, to je zřejmě byla, zřejmě byla příliš zaměřena na odpadové hospodářství, nyní máme vyváženější přístup ale ta myšlenka je, že cirkulární ekonomika by neměla být jenom o odpadovém hospodářství, není to jenom ani politika životního prostředí, Eh, je to politika, která eh, vlastně v sobě zapojuje všechny zainteresované za eh, hráče, úřady, spotřebitele, výrobce, vlastně nový průmyslový model, který by měl být založen na lepší živo- udržitelnosti a udržitelnosti a také na konkurenceschopnosti. Eh, tady máme příležitost eh, říci, že tady je příležitost pro nové, nová pracovní místa, nový ekonomický rozvoj, ale je to také příležitost eh, hlouběji se podívat na některé oblasti. Nebudu hovořit o míře ambice tohoto návrhu. Musím říci, že část, částečně jsem zklamaná některými těmi cíly, eh, cílovými hodnotami, ale je to i příležitost zaměřit se, podívat se na některá, některá ta slabá místa. Zajímá mne konkrétně prioritizace jednotlivých typů odpadů. Vím, že to není jenom o odpadech, nicméně e, určitě je to klíčová záležitost. Měli bychom začít u prevence. Tam se domnívám, že nejefektivnější e, využití zdroje je nepoužívat je například elektřinou, vypínat elektřinu a e, to též platí u odpadech, tak o to jakým způsobem se produkty eh, znovu používají, recyklují a také jsou opravitelné. To jsou ta klíčová slova. A v rámci prevence si myslím, že tady eh, jsou slabá místa, nejsou tady jasně nastavené eh, cíle a zejména myšlenka směrnice o ekologickém označování po Číne rokem 2017 cestou delegovaných eh, aktů, to si myslím, že je příliš pozdě. A potom plítvání nami, to je i etická otázka, nejenom otázka životního prostředí. Tady bychom neměli umožnit žádné uh, derogace, žádné výjimky a musíme zde v oblasti uh, potravinového odpadu velmi dbát na uh, třídění, jeho třídění třídění a sběr následný, který by měl být, což by mělo být povinné a měly by být jasně nastaveny lhůty. Jenom tak můžeme dosáhnout výsledku, pokud jde o zdroje a energii. Máme určité osvědčené postupy, které by se daly využít. Já jsem již zmiňovala ty cílové hodnoty, 5% více či méně, pokud jde o ty cílové hodnoty, to nevím, zda je dobré měřítko ambicioznosti toho návrhu. Je to také velmi o důvěryhodnosti. Pokud chceme být důvěryhodní, musíme navýšit ta, ta očekávání, ty předpokládané cíle a chceme to zejména po, a pomoci těm, kteří potom mají s tím problémy. Ale zároveň chceme být velmi ambiciozní v těch cílích, v těch cílových hodnotách. Vy jste říkal, že jste velmi uh, citlivý a reagujete na to, co řekne parlament a myslím, že to od nás očekáváte nejenom vy, ale i další. A my jsme připraveni spolupracovat. Milieucommissie. En ook wij willen u in de eerste plaats uh, bedanken voor alle in... Ehm, děkuji. My vám také chceme samozřejmě nejprve poděkovat za vaše úsilí a my, stejně jako vy, věříme v příležitosti a také v nutnost eh, přejít tedy k cirkulární ekonomice eh, z důvodu mm, ochrany životního prostředí a také eh, blahobytu. Já nechápu mm, proč eh, to není možné. My musíme uvažovat o celém eh, tom řetězci. Musíme méně surovin spotřebovávat, protože recyklace nebude stačit. Pak nechat prostor experimentům, novým formám podnikání. V této souvislosti akční plán komise je poněkud vágní. Mm, balíček odpadů je e, také v, odpadový balíček je v některých oblastech oslaben. 2. prosince v plénu e, jsem položil několik otázek e, místo předsedově, dostal jsem odpovědi a proto je opakuji jednak eh, chci zdůraznit velké rozdíly mezi členskými státy, co se týče implementace stávající um, o odpadech, ehm, což je samo o sobě velká výzva, tedy implementace stávající legislativy o odpadech. To je nutný první krok. A já se ptám, jaké ehm, iniciativa, iniciativu eh, eh, tady komise přijme, aby v tomto pokročila. Za druhé, potřebujeme samozřejmě také opatření šitá na míru, aby eh, chom z toho cíle 65%, recyklace eh, odpadu domácností, eh, což skutečně asi není, ehm, neodpovídá skutečnosti nejenom státy, které mají potíže e, při dosahování cílů, ale také u těch cíl států, kteří jdou příkladem. A tady mám na mysli své regiony, naše, můj region, jako jsou Flandry. I tyto regiony je třeba podporovat, aby byly ještě lepší, aby inovace e, dostala šanci. E, mě by zajímalo, co navrhuje komise, jak pomoci těmto lídrům když chceme stanovit um, základy pro kruhovou ekonomiku, tak bychom um, měli eh, vlastně recyklovatelné odpady eh, recyklovat a nesmí se dostávat na skládky. Jak na tom, je, co dělá komise v této věci? Vy se zaměřujete na odpady domácnosti a jaké akce chcete mm, přijmout po prevenci v případě třeba stavebního odpadu. Ve Flandrech jsou určité zkušenosti s tímto. Eh, jsme skutečně eh, tady takovými pionýrem eh, v cirkulární ekonomiky. Jsou tady podniky, které to skutečně dobře dělají. A vlámský model také inspiruje komisi, to já vím. Ale neměli bychom si prostě jenom sednout a říkat si, jak jsme dobří. Ne, my musíme říci, že toto je teprve začátek. Práce bude e, vlastně, budeme pracovat na tom, aby se podporovaly inovace, odstraňovaly překážky. Na to je, to je na čase. A naše e, návrhy musí být blízké realitě, musí být implementovatelné. implementovatelné. A tady máte naši podporu, plnou podporu. Máte e, v nás partnery, který bude stát stoprocentně za vámi. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Já si myslím, že se Shodneme na tom, že si komise vlastně uškodila tím, že stáhla ten návrh. Já se domnívám, že to byla chyba. A když vidím ty <clears throat> nové návrhy, tak to, že to byla chyba, je ještě zřejmější. My obávám se, že ti, kteří rozhodli o stažení tohoto návrhu, neměli skutečně to téma pod kontrolou a z politických eh, důvodů tak rozhodli, nikoli z důvodů z věcných. Abychom tuto chybu napravili, aby tuto chybu napravili, tak navrhli, že bude do konce roku eh, připravena nová ambiciozní verze. A když se podívám na ten nový odpadový balíček, balíček a ten akční plán, tak se obávám, že komise vůbec svůj slib nesplnila. Zejména, když se podíváme na ta silná eh, slova pana, nebo poslechneme si silná slova pana Timmermance, který eh, během plenárky eh, v, k rozpravě, v rozpravě k pět, zprávě Pětikanen, tak pan Timmermans byl velmi přesvědčivý, pokud jde o cirkulární ekonomiku a, a její ekonomické důvody. A to bylo zdůrazněno studií McKenzie, která se objevila v červnu a která zdůrazňuje, že to není jenom eh, balíček envy a balíček životního prostředí, ale že to je nová hospodářská agenda, kterou Evropa tak dlouho hledala. Já se nebudu zaměřovat na tu část, která se týká odpadů. Obecně řečeno, je to víceméně stejné, jako tomu bylo před rokem, rokem a půl. Je to možná v některých bodech méně ambiciozní, v jiných eh, bodech je to lepší, například definice prodloužené odpovědnosti producenta, výrobce, a my jako um, parlament, nebo tady se vidí, že se navyš, na, navyšují ta procenta, tak abychom na, napravili tu škodu. Ale o co mě jde více, je akční plán. Akční plán, tam komise slibovala eh, nejvíce, to znamená ta druhá část toho cyklu té cirkulární ekonomiky. 2. prosince jsem řekl, že to vlastně je jenom eh, mechanicky převzato z eh, té cestovní mapy z roku 2011, ale je to ještě horší, je to slabší, než byla ta cestovní mapa. To už je více jak čtyři roky, takže to není prodlení jednoho či dvou let, bylo to před čtyřmi lety, a tam byl velmi konkrétní, ambiciozní eh, harmonogram toho, co má být učiněno. Chtěl bych eh, zmínit několik případů těch rozdílů té eh, cestovní mapy z roku 2011 a toho akčního plánu. Eco-design, tady se hovořilo a vytvoření požadavků, které by zvýšily efektivnost produ, produktů. 2011-2015 tady se hovořilo hovoří o plánu pracovní skupiny Ecodesign, která rozpracuje to, jak to bude implementováno. To je velmi eh, mnohem slabší formulace. Pokud jde o tu stopu a o udržitelnou produkci, také to bylo silně. Tehdy v roce 2011 to bylo mnohem silnější. Tam se hovořilo také o posílení požadavku. Tady nyní se hovoří pouze, že budou ty požadavky e, zkoumáno. To u sekundárních materiálů a trhu s nimi. Opět stejné. E, stejné věci. A moje hlavní otázka, a vidím, že také pan předseda již nechce zastavit, ta hlavní otázka je, je možné, aby ten akční plán byl eh, konkrétnější než to, co tam vidíme, protože většina těch věcí, kterým říkáme akční, ty těm bude probíhat za několik let a je to zase jenom stejný slib, jako byl učiněn před čtyřmi lety. Takže já bych vyzval komisi, aby přišla s mnohem silnější legislativní částí akčního plánu, která bude také konkrétnější. Děkuji paní Kilonen. Děkuji. Pane předsedo, meille... Um, vážení kolegové, pane komisaři, nám bylo slíbeno mm, více ambicí. Někdo tady zmínil, že komise k tomu bude postupovat s velkým entuziasmem, ale jako Finka musím říct, že ambice a entuziasmus jaksi nejsou vidět. My jsme, mm, žijeme ve studené zemi a zrovna velká vášeň není něco, co, s čím bychom byli slavní. Cirkulární ekonomika by nemělo být jenom lehké, e, lehká recyklace, to musí být e, skutečný obrat, skutečná změna ve způsobu, jakým spotřebováváme a mm, také mm, bude šetřit zdroje eh, financí, finančních prostředků. Potenciál je všude. Například um, potraviny, způsob, jakým je spotřebováváme, je třeba změnit, protože to je naprosto neudržitelné. 50 až 50 eh, potravinové produkce na západních zemích se nikdy nedostane na talíř spotřebitelů. My plítváme potravinami. Vyplítváme tolik potravin, že by to stačilo na e, výživu celého třetího světa. A e, v tom návrhu komise není nic o e, efektivitě zdroj, využívání zdrojů. Spíše by se mělo hovořit o inteligentním využívání zdrojů, abychom věděli, jak ty zdroje využívat, které máme na planetě inteligentním způsobem. Inteligentní používání zdrojů lze podpořit lepším e, Ehm, používání zdrojů v cirkulární ekonomice, ale nestane se to eh, jenom tak, že budeme doufat a věřit, že se to stane díky to se stane jenom díky konkrétním krokům. Pane komisaři, eh, já si myslím, že bude budeme potřebovat více entuziasmu a větší eh, důraz. Můžeme doufat, že se to podaří. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za vysvětlení toho balíčku. Já doufám, že toto je naposledy, co vedeme diskusy, eh, kdy se komise snaží předstírat, že to je ambicioznější, když jste loni udělali chybu. A že snažíte se Um, vlastně toho obejít tak, že řeknete, že teď budete, že budete um, prezentovat ambicioznější balíček. Ale přestaňme uh, s těmito řečmi. Teď máme legislativní balíček s, uh, o odpadech, který je srovnatelný s tím, co máme, je to jenom trochu slabší. Pak máme akční plán, kde je stále mm, řada problémů, kde se teprve uvidí, co se stane. Tak to je situace, jak, jak máme, která je srovnatelná s situací před rokem a půl. Jediný rozdíl je, že o cirkulární ekonomice se teď více mluví. Pokud toto byl záměr komise, tak ta cesta tak to byla zajímavá. O, o, obchůzka, objížďka, kterou, kterou dospěli tohoto stavu. Nemyslím si, že je potřeba, eh, že jste kvůli tomu museli všechno stahovat. Dobře udělali jste to, byla to chyba, předstíráte, že jste ambicioznější, tak dobře, tak potlesk, to je hezké. Eh, je to hezká, eh, hezký komunikační výkon ze strany komise, ale dejme se do práce k legislativnímu balíčku legislativa bude dělat svoji práci, spolurozhodování. Doufejme, že se nám podaří upravit nějaké chyby, které máte v tom novém balíčku. K akčnímu plánu. Tam je poměrně nejasné, co se očekává a já bych chtěl slyšet nějaké jasné odpovědi od vás. Především um, obecně k těm um, cílům efektivního využívání zdrojů, když se podíváme na hierarchii odpadů, nejdůležitější je být efektivní při využívání zdrojů. Tam byla e, zmínka cíle efektivity v minulém balíčku, která tam už teď vůbec není. A jedna z věcí, která e, také byla komunikována loni, bylo, že bude cíl efektivity zdrojů, který by se mohl dostat do evropského semestru, takže efektivita zdrojů by byla součástí semestru ale současný akční plán o tom vůbec nemluví. Můžete to vysvětlit, jak to obecné téma efektivity zdrojů se bude řešit, protože akční plán to absolutně nezmiňuje. Um, eh, to je první věc. Druhá věc. Plítvání potravinami. Jste jasně řekl, že, že to je důležité, ale když se přečtu Eh, přílohu, tak jediné, co budete dělat v roce 2016, je vysvětlovat relevantní legislativu EU eh, v souvislosti s plýtváním potravinami a krmivy. Co to znamená vyjasňovat? Už máme sedmý ekologický akční plán po kolegislativě. Eh, komise slíbila, že bude prezentovat komplexní strategii boje proti plýtvání potravinami. To bylo mnohem jasnější v tom sedmém Maličku, než nyní v tom akčním plánu, kde se mluví o velice chabě o vysvětlování legislativy. Co přesně budete dělat? Třetí téma. Příští rok budete prezentovat iniciativu o odpadech a energiích to mě trošku bojí, to mě trošku děsí, protože po skladování, po skládkách jediné, co můžete udělat z odpady, je spálit to. A pokud budete předkládat návrh odbat, odpady a energie, tak bude tlak tedy na spalovny, na spalování, což by skutečně nebylo ekologické. Takže co můžeme očekávat? FC, Efi, vy jste řekl, že budete podporovat žádosti EFSI, na EFSI, ale během jednání o EFSI, Evropském investičním plánu, komise už říkala, nebudeme politizovat EFSI, necháme to na radě, mm, správní radě. Co tedy zajistíte, aby, mm, nebo jak zajistíte, aby EFSI skutečně eh, působila ve prospěch cirkulární ekonomiky? Dále, eh, cirkulární model chemikálie um, a, uh, a to je udělování autorizace pro um, BTC, e to znamená recyklace eh, eftalátu, vtalátu. Co tedy uděláte pro to, aby povolení na vtaláty bylo staženo, aby se vlastně ty nebezpečné látky nedostávaly do eh, recyklace? já očekávám, že mm, své slovy přeměníte v činy a nikoli naopak. Děkuji vám. Děkuji. Opravdu je mi velkým potěšením, že tentokrát nemáte 10 bodů. Ještě máme jedno kolo. Grazie, prezident. Děkuji. Já nebudu opakovat, co už tu zaznělo. Slyšeli jsme, že komise si přeje, aby to byla ambiciozní, ale to říkali všichni. Já chci hovořit o tedy rozšířené odpovědnosti. Možná se domníváme, že je to základní nástroj ale je důležité, aby se zahrnoval do celkového nákladu zpracování odpadů i náklad informování občanů. Musíme také eh, podpořit produkci v tom období eh, přechodu, zejména pro produkty, které budou věč, ve větší míře e, znovu využitelné. Jinak, co se týče odpadu, tak souhlasím s tím, co řekl pan komisař. Musí to být politická priorita pro Evropskou unii. Ale e, v návrhu komise je jen pár návrhů, pár jakýchsi doporučení bez, jakéhokoliv, e, bez jakékoliv závaznosti. Ovšem co navrhuje komise, aby eh, členské státy a producenti skutečně stoprocentně zaplatili za produkty, které dávají na trh? Ono to vypadá, že stovky miliony tun eh, potravin se v Evropě vyhazují. Jak to můžeme eh, řešit, aby to bylo skutečně, aby byly skutečně závazné cíle? Pokud jde o hierarchii, tak rovněž nemáme jasné cíle. Jak se komise dívá na to, jak je možné třeba podporovat znovu využívání, aniž by existovaly eh, závazné cíle. Členské státy řekly, že dají 10 odpadů, pouze 10 eh, na skládky. A jak s takovýmto cílem chceme skutečně přijít k eh, tedy kruhové hospodářství. Děkuji. Evropské hospodářství každý rok eh, promrhá v podstatě 50 potenciálu, pokud jde o suroviny. Přitom je potřeba, že jaký, jakýkoliv další eh, regulační krok musí mít výhody pro členské státy jaké příznivé kroky pro konkurenceschopnost Evropské unie chystá komise v tomto balíčku. Hovoří se tu o modifikaci směrnice eh, z roku 98 o odpadech, odpadech a některé výjimky pro eh, některé země, eh, pokud jde o recyklační cíle. Jaké jsou důvody této flexibility, která je jinak vítaná? proč nemít, nemít celkově flexibilnější systém, abychom posílili životaschopnost všech aktérů. Příklad. Recyklace baterií a elektroniky. To bude znovu na stole. Eh, dále tedy producenti automobilů, kteří mají eh, různé otázky, jak tří aktéři občanské společnosti budou konzultováni. Já myslím, že bychom získali na viditelnosti, kdybychom eh, toto diskutovali poněkud šířeji. Děkuji. Děkuji. A nyní, pane komisaři, máte 10 minut na odpověď. Okay, I think I would like to make a few Já bych uh, rád Takže jednak k ambicím komise a tak dále. Chci všem připomenout jednu věc. Ono je těžké srovnávat, co jsme navrhli s tím, co jsme stáhli. My jsme stáhli směrnici o odpadech, což byl konec lineárního modelu. A místo toho jsme představili úplně nový oběhový balíček 360 stupňů čím je ambiciozní? Jednak proto, že je tu akční plán a rozsah působnosti, který ten teď řeší. Produkci, spotřebu, zpracování odpadu, recyklaci, rozmanité oblasti, ekodesign, voda, chemikálie, zelené zakázky a tedy Je to podpůrné opatření. Dříve jsme hovořili o cílech a, a tak a podobně. Teď hovořím, hovoříme o podpůrných opatřeních, jimiž se sladují všechna opatření komise. Vytyčili jsme si agendu, kterou budeme plnit v průběhu celého mandátu. K odpadům potřebujeme dobré zpracování odpadů, suroviny na skládkách to dobré není, je to k ničemu pro naše hospodářství. A to jsme vzali v potaz, protože teď máme závazný cíl, pokud jde o skládky. Je to tudíž eh, příklad lepších právních norem, je to zjednodušení, je to více příznivé pro podniky, více bereme v potaz různé úrovně výkonu v členských státech. A když jsme řekli, že máme teď 28 členských států a 28 různých rychlostí. Co se v této situaci dalo dělat? Buď mít stejnou ambici pro všechny a pomoci těm státům, které zaostávají, anebo kvůli těm, kteří zaostávají, snížit celkovou míru ambicí. My jsme zvolili ten první přístup. Proto jsme identifikovali určitý počet zaostávajících členských států, kterým budeme pomáhat. Pokud jde o akční plán, mnozí z vás ho zmínili, je tu řada nových myšlen, myšlenek a podnětů. Jednak otázka to abychom co nejvíc fondů dostali do tohoto přechodu. Horizon 2020, 650, 620 milionů, strukturální fondy. Vy jste zmiňovali otázku spalování. Ale při zmínce strukturálních fondů jsem zmínil, že budeme postupně deinvestovat se spalova, spa, projektu spaloven. A pak eh, to, že vyhazujeme potraviny, no to je pravda, ale máme cíl, který vychází z našich závazků, v, pokud jde o cíle udržitelného rozvoje. Všechny členské státy nyní musí závazně překládat akční plán ohledně toho, jak budou snižovat svoj, své potravinové ztráty. Existuje velký, velké zmatení, pokud jde o ty spotřební eh, data, do kterých, do kterých se, ty, ty lhuty, do kterých se má něco eh, spotřebovat. Eh, třeba 31. prosince lidé si myslí, že se musí pak hned den poté zahodit. Ne, asi bychom měli říkat lépe zpracovat do a nejpozději do. Protože to neznamená, že s tím produktem je něco je špatného, když je to za touto lhutou. Mnohé organizace i nadále se bojí ty eh, potraviny si přišel lhutou dávat, protože mají právní zodpovědnost, když se něco stane. Takže u potravin se i tímto budeme zabývat. Rozvíjíme také metodu měření odpadu, abychom mohli srovnávat rok od roku, jak se snižuje odpad. Zmínili jsme recyklaci a trh s recykláty. Tento trh vznikne, vznikne, protože většina recyklovaných materiálů dodnes se nedostane zpátky do produkce. Zmínil jsem také lepší volbu pro spotřebitele. A tím se dostává ke e, slovu označování a ekodesign. Již jsme hovořili o ekodesignu, ale Někdy eh, si to trošku pleteme. Ekodesign z hlediska energetické účinnosti, ale teď je to něco jiného. Teď hovoříme o eh, tedy surovenové účinnosti, zdrojové účinnosti. A ne tolik o tom, eh, co, o té energetické účinnosti, kterou jsme měli na stole předtím. Bo. A nyní obojí kombinujeme jak tedy tu energetickou účinnost, tak i účinnost těch eh, materiálových zdrojů. Hovoříme také o plánovaném zastarávání. Ano, dnes se setkáváme s produkty, které jsou naprogramovány, takže vydrží dva roky, tři roky a my budeme skutečně se snažit uh, určit tyto výrobky a budeme to, tu situaci uh, řešit. Plastové výrobky, plasty. Uh, Víme, že velké dilema, eh, máme velké dilema, pokud jde o plasty a strategie v rámci cirkulární ekonomiky a která se bude ta, také týkat škodlivých látek a biorozložitelnosti. E, to budeme vše řešit a budeme se zvlášť věnovat e, odpadu v moří. Tady je také udržitelný závazek, že má být tento odpad snížen o 30 do roku 2020. Ehm, I to se potom dostává do dalších oblastí, zmiňovali jsme e, stavebnictví a i tady jde o opětovné využívání někdo se zmiňoval o výzkumu a inovacích, ano, to je oblast, která, kterou nechceme zanedbat. My, eh, jsme se, my se zabýváme též mezinárodními a nadnárodními aspekty eh, té cirkulární ekonomiky, protože eh, nemá cenu, aby toto se dělo jenom v Evropě v rámci nějaké velké nadnárodní firmy a někde jinde to nefungovalo. E, naštěstí tomu to tak není, protože i mimo EU jsou země, které tež si berou cirkulární ekonomiku za cíl při svém plánování e, účinnost využití zdrojů, to bylo zmiňováno, to je tež požadováno některými europoslanci a tady tomu věnujeme velkou pozornost a budeme monitorovat v rámci přechodu na cirkulární eh, ekonomiku. Je otázka, zda jeden cíl je dostatečný. Eh, měření účinnosti těch zdrojů, to je velmi obtížné a není mi jasné. Myslím si, že zatím zde není velká politická podpora. Eh, z, z, vhodné monitorování, které by sledovalo pokrok, je, to je klíčové a v akčním plánu bude vznikat tento rámec pro monitorování. E, potom otázka pře- přeměny odpadu na energetiku. Ano, my budeme stahovat fondy ze spaloven, spalování, e, pokud to e, není skutečně odůvodně, v odůvodněných případech. A potom, pokud jde o DEHP, ten vtalát, tady beru na vědomí stanovisko parlamentu. My to v rámci komise stále eh, zvažujeme, ale rozhodně by recyklace neměla zvyšovat větší objem těchto žádoucích látek v našich produktech. A strategie eh, cirkulární ekonomiky tomu chce zabránit a proto se zaměřujeme i na tu fázi výroby. Komise již jedná s ECA, E, s tím, že jde o to, jak, vý, jak by postup mohl v rámci těchto autorizací či povolování být zlepšen. Dále zde e, zazněla e, otázka, která se týká nastavení cílových hodnot a jejich měření. Nejrelevantnější cílová hodnota je desetiprocentní Eh, eh, skládku, ta hodnota kolem skládek. Když tedy budeme klást důraz na tuto desetiprocentní hodnotu u skládek, ta potom povede k tomu, že se vytlačí většina toho odpadu do recyklace, takže ty další věci, eh, těch 90%, těch 90% ten zbytek půjde na znovu využití recyklaci a teprve, pokud je nezbytné na další účely. Eh, eh, plítvání potravinami, jasné, pan Bonafé říkal, že eh, bude Evropský parlament o tom dále hovořit a my tež, o tom vás mohu ujistit. Mark říkal, a to byla jedna, do, jedna z dobrých věcí, že třeba řešit problém u jeho zdroje. To my skutečně děláme a nemůžeme uh, přehlížet uh, Eh, kvůli eh, stromům eh, les. To znamená, že ty naše cíle musí být nastaveny u těch samých zdrojů. My se snažíme řešit problém u toho zdroje. To znamená, že když zabráníme vzniku odpadů, je to mnohem lepší, než ty odpady řídit nebo nějak zpracovávat. Eh, čili když nebudeme nijak řešit produkci odpadu a budeme jenom řídit, či mm, řešit tedy to, to odpadové hospodářství, je to nedostatečné. My chceme vytvořit situaci, aby bylo stále menší množství odpadu, které je třeba nějakým způsobem likvidovat. Pokud jde legislat, o legislativu, zda je ambiciozní či není, myslím si, že se dostáváme často do slepé uličky v tom, že máme příliš mnoho legislativy a pak není implementována, anebo máme nedostatečnou legislativu spojenou i s tou nedostatečnou implementací. A my chceme mít vyváženou situaci. Budeme se snažit implementovat to, co máme, a implementovat tu nejlepší možnou legislativu. Pokud jde o výjimky členských států, tady jsem již vysvětloval, že naším záměrem je ne postihovat, je, není postihovat ty členské státy, které nestíhají, ale snažit se spíše najít, v čem je problém a pomoci jim eh, těch cílů dosáhnout. Ano, vím, že jsou tady dobré příklady, které my můžeme najít ve Vlámsku. Nemyslím si, že jsme se nějakým způsobem sami učinili velkou chybu, když jsme stahovali ten eh, první eh, balíček a nahradili ho tímto balíčkem oběhové ekonomiky. Ano, my se díváme na cirkulární ekonomiku nejenom z pohledu životního prostředí, ale také z pohledu hospodářství. To jsme říkali od samého začátku a to eh, říkali jsme také, že to je takové řešení, které řeší jak ekonomické, tak také e, problémy, tak také problémy environmentální. A z toho hospodářského pohledu, pokud dosáhneme našich cílů, více investice, růst ekonomický pracovní místa, tak eh, jistě potom budeme eh, konkurenceschopní. Nemůžeme být eh, konkurenceschopní tím, že budeme snižovat eh, mzdy, ale můžeme být konkurenceschopní díky touto účinnosti zdrojů i energie. Evropa má jedno eh, z největších zdrojových deficitů celosvětově. My jsme silní a jsme dobře vybaveni, pokud jde o lidské zdroje, ale nemáme zdroje přírodní, to znamená, že musíme ten, tu účinnost využívání zdrojů v rámci cirkulární ekonomiky brát velmi vážně. Srovnávání akčního plánu s tím cestovním plánem, to je eh, ten, ten cestovní plán byl přeměněn na ten akční plán a když budeme na něm všichni pracovat, tak jsem přesvědčen, že dosáhneme těch výsledků, o které, které usilujeme, které chceme. Um, pan Peticini zmiňoval eh, prodlouženou odpovědnost výrobců. Ano, to máme v akčním plánu. Chceme motivovat eh, eh, výrobce k lepším produktům, které se dají déle využít, recyklovat a znovu uží, užívat a ti producenti budou, výrobci budou méně platit, když budou přicházet s takovými to výrobky. Ehm, já jsem zmiňoval stejné číslo, které zde zaznělo, že 50% ještě neznamená recyklat, nebo 50% není recyklováno. Některé členské státy nastavily určitou lačku jako dobrý příklad, ale pak jsou jiné členské státy, které nerecyklují. Ehm, o flexibilitě, ano, musíme být flexibilní a to je jeden z důvodů proto, protože nemůže mít jeden cíl pro všechny, protože jde o různé výrobky, různé materiály eh, a u každého bude třeba mít tu flexibilitu, to znamená konkrétní cíle, konkrétní cílové hodnoty. Já bych eh, uzavřel tím, že poděkuji za vaši podporu, jak jsem říkal. Eh, doufám, že se k tomu vrátíme ve větším, s většími podrobnostmi a my podpoříme spoluzákonodárce, abychom dosáhli těchto cílů. Chci také využít příležitosti a popřát vám všem krásné Vánoce a vše dobré do nového roku. Leda, že byste chtěli znovu mít ještě jedno kolečko. Pane komisaři, ne, vy neodcházíte, protože zde máme ještě celý seznam 12 řečníků. Máte ještě 20 minut a poprosím o minutu u každého eh, řečníka, protože pan komisař musí odejít. Eh, ano, spěchám na letadlo. <clears throat> Pan Belat. Ano, pokusím se jednu minutu. Děkuji, pane komisaři, za to, že zůstáváte na to druhé kolečko, že jste nás neopustil. My souhlasíme s tímto balíčkem, jestli je to později, jestli je méně ambiciozní či ne. Eh, tak, jak říkal pan eh, Florenc, jde, eh, jde, je důležité, že to spojuje životní prostředí a ekonomiku. Souhlasíme také s tím, že odpady nemají být skládkovány a spalovány a že tomu chceme zabránit. Plast plasty, <clears throat> to je velmi důležité, protože ta čísla méně než 25% je recyklováno. To jsou eh, velmi znepokojivá, znepokojivá čísla. Vy máte novou strategii eh, a ta nás bude zajímat, protože to bude příležitost pro naše, náš průmysl. Nebudu zmiňovat všechny odkazy na belgický model a Mark to zmiňoval <clears throat> zmiňoval to výborným způsobem a mám konkrétní poslední otázku. Co, pokud jde o nařízení o převážení, či převážení odpadu my musíme eh, všemi způsoby eh, zabránit tomu, aby se takto suroviny dostávaly pryč z evropské ekonomiky a jak můžeme zajistit implementaci tohoto nařízení o mm, převážení odpadu a jak vytvořit interní, marke, eh, interní trh sekundárních materiálů. Matias Grote? Nede, und zwar einmal was Děkuji. Co se týče surovin a jejich skladování, tak musíme dbát na to, aby látky, které se zhodnocují, které jsou na konci řetězce, tak aby jim bylo možné je ještě dát na skládky. Je to velice um, složitý po, uh, postup a bude muset být toto povoleno i nadále. Dále uh, licence. Pane komisaři, já bych vás prosil, abyste navrhl konkrétní věci. Právě diskutujeme o čištění odpadních plynů, když um, e, katalyzátor dosáhne 80 tisíc kilometrů, tak je třeba ho prověřit. Um, a um, to také další zařízení, kde uh, Eh, kdy, je nutné naprogramovat, aby, aby ehm, nepřestaly fungovat. Ty eh, projekty, které komise teď již podporuje, například Severní moře, eh, rybáři, kteří vlastně vydávají z moře plasty, Life Plus, to, aby existovaly následné projekty, aby byla kontinuita, abychom měli skutečně taktický přístup, abychom ty plasty dostálevaly z moře, protože jinak e, se to nakonec vymstí. Děkuji, paní Berder. Děkuji. Pane předsedo, já budu mluvit holandsky. Podniky již eh, se účastní eh, kruhové ekonomiky, protože to je ekonomicky výhodnější a také zemědělství hraje důležitou roli. Mm, chov dobytka, eh, prasat, například produkují vlastně přebytky nebo zbytky krmiv a proto je důležité to začlenit do kruhové ekonomiky a tady jsou velké příležitosti. Potřebujeme proto ne více zákonů, ale lepší zákony, aby nové technologie, inovace byly podporovány. Důležitým prvkem je vymývání minerálek, minerálů, aby eh, bylo možné dělat z toho mm, další produkty. Dále bude se e, změnit e, nařízení o hnojivech, aby odpovídalo tomuto balíčku. A pak obecně, co podniknete, aby zemědělství bylo lépe zapojeno do cirkulární ekonomiky? Z toho by profitovalo jak ekonomika, eh, tak životní prostředí. Děkuji, pan Flanagan. Pane Flanagan. Zdá se, že um, cirkulární ekonomika je trošičku jako, když si pes honí svůj vlastní ocas, že vlastně běháme pořád dokola, ale ničeho nedosahujeme. Uh, Poté, co jsem vyslechl některé příspěvky, především pana Gebrandeho, tak je evidentní, že my vlastně chodíme, běháme do kolečka. Moje zkušenost z Evropského parlamentu je, že se ani nedá, není schop, schopný zorganizovat schůzy, jak eh, je potom schopný zorganizovat recuklaci. Jeden mm, kolega tady řekl, že když se o tom mluví, tak je to pravda. Kež by tomu tak bylo protože to je asi to nejdůležitější, co uděláme, protože jinak budeme vžít ve vlastních odpad, ve vlastní špíně, pokud se nám toto nepodaří. To je o naší budoucnosti. Pokud o tom nebudeme mluvit, tak bude minimální zájem a pak bude obtížné někoho proto zaujmout. Takže musíme něco, chceme něco udělat. A první věc, že budeme takto žít. Dáme lidem eh, skleničku, aby si mohli natočit vodu z z fontány a e, nikoli tuto flašku. My e, když se, když se tady prodává kafe, e, káva, tak to je také nerecyklovatelné. Potřebujeme koše, kde se budou vyhazovat zbytky potravin, které jsou biodegradabilní a podobně. Když první věc, co vidíte, když přijdete do tohoto parlamentu, je, jak mluvíme a nic neděláme. My, se nedoká- my nedokážeme ani uh, zorganizovat schůzku, pokud bychom eh, toto zorganizovali dobře, tak už bych eh, ta dnešní schůze skončila, ale my ani toho nejsme schopni. Já teď odejdu a budu poslouchat svoji dceru, jak zpívá koledy. Jsem cynický, ale je to tak. Paní Evi. No, děkuji. Takže pokud jde o tento nový návrh, jaké míry ambiciozní, abychom eh, tomu mohli skutečně věřit, musíme vycházet také z analýz a vyšetření, které nám ukazují, do jaké míry mohou tyto vyšší ambice přivést i více pracovních míst snížení nezaměstnanosti. Mně se zdá, že je tu takový trochu rozpor. A v tom smyslu je ten návrh méně ambiciozní. Další věc. Pokud chceme opravdu mít ambiciozní návrh, musíme do něj zapracovat i omezení využívání některých materiálů s ohledem na jejich eh, dopad. To znamená, že už od začátku ty materiály, které volíme při výrobě, eh, bychom měli volit ten materiál správným způsobem. Vys třeba eh, plastové židle. Měli bychom zase zabývat možností hledat nějaké nahrážky plastů. ale jinak jsou to všechno prázdná slova. A pak pokud je tedy o trh těmi sekundárními materiály, pokud nepodpoříme ten takový trh určitý, určitou pozitivní diskriminací, čili recyklované versus nerecyklované produkty, tak nám uteče příležitost mm, vytvořit takový reálný trh. Děkuji, pan Esling. Děkuji. Pokud byste chtěli po, eh, ambiciozní plán, tak tento plán skutečně je ambicioznější, ale, ale kde je ambicioznější? V čem jde nad rámec toho, co máme z roku 2014? No možná mi to řeknete. Možná mi to vysvětlíte. pokud jde o třídění organického materiálu do roku 2020, že to prý má být děláno tak, aby to bylo prospěšné hospodářství. No co když nebude? Co když to nebude pro ekonomiku dobré? Co pak s tím? Když to nesníží hladinu metanu. pokud členské státy musí předložit akční plán, no to nic neznamená. Evropský parlament měl určité návrhy, že můžete se odvolávat na členské státy, ale pokud je to závislé na členských státech, tak to není ambiciozní. Děkuji a nyní jsem slovo paní Gardini. Ano, jen eh, opravdu stručně Já jsem dorazila později, bohužel jsem neúčastnila jednání od samého začátku. Jak můžete vnímat tento návrh jako holistický? Já velice podporuji eh, o oběhové hospodářství. Ale v Evropě se zdá, že přistupujeme k věcem spíše sektorově. Tak třeba řekněme jako příklad ocel. To je primární surovina, par excellence, protože může být recyklována do nekonečna. Když hovoříme o politikách, jaké jsou tedy, jaká jsou rizika environmentálních politik, tak když hrozí delokalizace,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 Commissaris Vella, u hebt wel de landbouwmeststoffenverordening van 2003 erop staan. Máme tu nařízení z roku 2003, o kterém jsme často mluvili. Tu hodně otázek, hodně problémů. I když eh, tu jde o to eh, něco velice důležitého pro Nizozemsko, ale také jinde protože eh, fosfáty a další, tak eh, to, to, to jsou velice nebezpečné záležitosti. Týká se to vody, eh, týká se to ovzduší, půdy. Stále ještě čekáme na odpověď. A jinak, pokud je o odpady, jistě hovoří se o recyklaci, to je hezké, ale pořád je 10% spalování. Mně se zdá, že to pak nějak nezapadá do sebe, pokud jde třeba o plasty. Mnoho velkých firm stahuje tento odpad z oběhu, třeba za účelem stavby silnic. A teď pokud jde o potravinový odpad, možná bychom spíš měli lépe kupovat a lépe vařit. Využívat eh, zbytky to jsou sice drobnosti, ale přece jenom v úhrnu to může pak znamenat velký rozdíl. Selimovič, děkuji, že jste se dostavil, děkuji, že jste vysvětlil tento návrh. Tady jsem. Všichni se shodneme na tom, že je to balíček nezbytný. Někteří, všetně mě, se však domývají, že je to příliš málo, příliš pozdě. Ovšem chybí tu především evropská perspektiva. Všem nám je jasné, že pokud si přejeme mít spolehlivou oběhovou ekonomiku, musíme využívat úspor z rozsahu. To, co se v jedné, v jedné zemi je odpad, může být v jiné zemi pak předmětem zpracování a ve třetí zemi předmětem produkce. Ale pokud nevyužijeme tento zeměpisný prvek, tak přijdeme o všechny výhody je nesmyslné převádět eh, odpad energie, energii, když to nemůžeme nikam přemístit. Nemá smysl vyrábět elektrická auta eh, v Belgii, pokud je tady nemůžeme nabíjet. Pokud ta energie bude vznikat ve Španělsku, ale nemůžeme to dostat přes Francii, protože ta to zablokuje. Čili jak se zamýšlíte nad evropskou perspektivou tohoto balíčku? abychom brali ten rozsah evropského území za účelem některých výhod, o které přicházíme tím, že předkládáme slabší balíček. Mr. Peterle. Thank you. Uh, Mr. Commissioner, uh, thank... Děkuji, děkuji za prezentaci, děkuji za odpovědi. Odpověděl jste na některé z mých otázek, ale bohužel nový balíček snížil cíle do roku 2030 oproti předchozímu balíčku. Ehm, městský odpad, cíl 70% do 2030, to se snížilo na 65. Dále eh, obaly, to se také snížilo. Potraviny o 30% do roku 2017 do 25, to se úplně zrušilo. Takže pokud používáte slovo realistický, tak ano, ale realistický neznamená dělat méně. Naším společným úkolem je, aby ambiciozní bylo atraktivní. To se dá dělat určitým způsoby. To tež se týká i politiky klimatických změn. A nechci tady působit školomecky, ale Připomínám, že se vedla stejná debata v Japonsku, co je realistické, co je ambiciozní. A Japonsko tehdy zavedlo vyšší environmentální cíle a díky tomu japonská ekonomika eh, byla, získala větší konkurenceschopnost. Kéž by se to tež stalo i v Evropské unii, pane komisaři. A jinak veselé Vánoce a šťastný nový rok. We have finished with our... Eh, děkuji, došli jsme na konec eh, seznamu řečníků a na konec otázek a prosím pana komisaře. Eh, pokud jde o plasty a odpady v moří, tady vidíme, v mořích tady vidíme návaznost cirkulární ekonomiky na celou řadu odvětví. Pokud chceme snižovat tento odpad v mořích, navazujeme na <coughs> otázku moří, oceánu, pokud chceme eh, recyklovat, to zase navazuje a převádět na energie, navazuje to na energetický sektor. První <clears throat> otázka se, jedna z otázek se zabývala nařízením o vývozu či převozu odpadu. Já s tím naprosto souhlasím. E, odpad je nyní e, přínosem, aktivem, nikoli závazkem. Dnes tomu, dříve tomu bylo obráceně, dnes je to takto a my bychom neměli nechat to nechat eh, eh, trvat situaci, kdy vlastně zdroje i sekundární odcházejí, se, otekají z Evropy a které mohou naopak pomoci naší konkurenceschopnosti. Matias hovořil o plánovaném zastarávání výrobků, ta s tím souhlasím, budeme k tomu mít konkrétní návrh, když hovoříme o této plánova, to tom plánovaném stárnutí, není to je to celá řada odvětví, ne, ne, jsou to počítače, jsou to domácí spotřebiče, jsou to telefony a další výrobky. Matias teď tež hovořil o potřebě skutečně k tomu přistupovat seriózně a vážně. My v rámci DG, nebo DG Mare se velmi vážně zabývá otázkou eh, řízení a zprávy oceánu. Eh, větši, E, celá řada našich e, mimo těch jurisdikcí, která jsou mimo naše působnosti, jsou v oblastech, jsou to oblasti, kde vlastně každý, nikdo nemá odpovědnost, ale všichni tak postupují. Pokud máme tedy řešit e, ty odpady v mořích, nejde jejich o, o jejich odstraňování, ale o jejich prevenci. Zemědělství a hnojiva, ano, to bude též předmětem našeho přeskumu, ta příslušná směrnice zemědělství a cirkulární ekonomika či tato ekonomika v zemědělství. Ta návaznost je velmi zásadní. E, nyní, když hlavně hovoříme o vodě, znovu užívání a recyklaci vodě, víme, že velká část z vodních zdrojů je, jsou zdroji, jsou, se používá v zemědělství a tady je velmi důležité, abychom se tím zabývali. A v rámci skupiny, která se zabývá e, vodou, tam se hodně věnuje výzkumu, který se právě zaměří na recyklaci vody. Mně nebylo zcela jasné, nebyla jasná ta poznámka k tomu, že nejsme schopni zorganizovat schůzy, když tady zaznělo, že o tom hovoří, eh, eh, že se o tom mluví. Tady nejde jenom o to, že se o tom mluví, ale investoři do toho investují. Tady je celý velký soukromý sektor v cirkulární ekonomice, který předbíhá eh, právní předpisy a, předpisy a to je naše Ehm, představa, že tady vlastně jsme určitou podpůrnou funkcí pro ten soukromý sektor a soukromý sektor vlastně plní eh, nebo využívá těch eh, a naplňuje i ty výhody, které cirkulární ekonomika má. Já jsem již zmiňoval i tu částku miliardovou, částku v miliardách, kterou za posledních deset let Evropská investiční banka investovala do projektu cirkulární ekonomiky. Takže to není, že bychom o tom jenom mluvili. Jsou eh, eh, lidé, kteří to realizují, eh, kteří konají a potřebují naší podporu. To pokud jde o pracovní místa, ambici a konkurenceschopnost, ano, posloucháme, co říká parlament, posloucháme, co zní na radě, ale nasloucháme i dalším aktérům, protože cirkulární ekonomika z pohledu hospodářského tady musíme skutečně naslouchat soukromému sektoru. Pokud hovoříme eh, o tom z pohledu životního prostředí, musíme eh, se poslouchat to, co říkají členské státy eh, že ta cirkulární ekonomika, ten prospěch ekonomik, holistický, eh, gardíny, hol, holistický přístup, ano, ten jsme skutečně převzali, ten všestranný, vše, zahrnující přístup, proto také rozšiřujeme ten eh, záběr. My jsme začali si vlastně mluvit o skle, plastu a papíru a nyní se tam do toho zapojuje také vlastně daleko širší záběr textilie, stavebnictví, voda, eh, ať eh, na co si vzpomenete, jistě se dá nějak zohlednit. Já jsem hovořil o té provázanosti. Jednou z velkých výhod, kterou jsem nezmínil, je to, že méně nákladů na energii, pro na zpracování recyklovaného materiálu, například v hliníkovém, při zpracování hliníku potřebujeme desetkrát více energie na zpracování nového čistého hliníku než na zpracování recyklovaného hliníku. Takže tady je i ta ekonomická, hospodářská výhoda a konkurenceschopnost toho plynoucí. Já jsem již zmiňoval tu eh, směrnici o hnojivech. Říkal jsem, že že se tomu budeme věnovat. Plasty opět, eh, odpady v mořích. Eh, nevím, proč se používá toto vlastně, tento pojem, je to vlastně, jsou to, jsou to všeobecné odpady, které vznikají na zemi, ale končí v moři. Pokud máme se zamyslet nad tím objemem odpadů v moří, všechny tyto mm, problémy a úkoly v oblasti životního prostředí jsou zásadní nejenom z pohledu životního prostředí, ale zároveň nám dávají hospodářské příležitosti. Souhlasím také s nutností, že je třeba lépe komunikovat se spotřebiteli, označování eh, označování, že jde o eko-design nebo ekologické řešení, tak aby spotřebitelé věděli, co kupují. E, plítvání s energií a jaký můžeme vlastně tu energii zachovat v těch sítích, to je stejný problém, který máme s energií, která jde z oceánů, z moří, e, musíme k tomu mít zároveň, když tu energii generujeme, eh, sítě, které ji přenesou dál nebo uchovají. U některých, pro některé členské státy a výrobce není eh, obtížné jí takto vzniklou ekologickou energii eh, dávat na ty stávající sítě, jinde to problém je. Pan Petrle, já si nemyslím, že jsme snižovali že jsme snížili ty cílové hodnoty pro recyklaci, ale co jsme učinili, a to je z našeho pohledu důležitější, my jsme snížili ty hodnoty, pokud jde o produkci e, odpadů. Srovnáváme tyto cíle, to znamená cíle, jaký objem bude recyklován, to je mm, mm, dobré, ale zapomínáme na to, že celý ten balíček se mnohem více zaměřuje na snižování vzniku odpadu eh, vůbec jako v první řadě. Tady to nejsou jenom cílové hodnoty, které jsme si dali na papír, ale podporujeme je v akčním plánu i finančně. Děkuji, veselé Vánoce a skutečně již musím běžet, musím být půl šesté na letišti. Děkuji, víme, že musíte utíkat, pane komisaři, a budeme v budoucnosti pokračovat v našich rozhovorech. My eh, končíme s touto debatou, nejsou zde další žádosti o slovo a děkujeme panu komisaři za odpovědi na otázky a za to, <clears throat> ten eh, dlouhý čas, který nám věnoval. Dear colleagues, we can... Uh, vážení, vážení kolegové, uh, já se uh, musím vrátit ještě k bodu 3. Zpráva probíhající interinstitucionálních jednání kontroly a činnosti pro zajištění aplikace pr- zákona o krmivách a potravinách. Eh, první trialog proběhl 9. listopadu a měla příležitost eh, projednat body, kde se eh, již stanoviska zbližují, jako reprodukční materiály rostlin. Třetí trialog proběhl 16. prosince a projednání Eh, ustanovení pro kontrolu ve specifických sektorech, především v základní sekundární legislativě. Čtvrtý dialog má proběhnout 27.1. Nyní můžeme pokračovat dál dalším bodem programu, a to je bod číslo 5 a 6 které můžeme projednat na jednou. to je přijetí mm, změn eh, k protokolu 1998 k úmluvě roku 1979 o dálkovém znečištění vzduchu eh, trvanlivými organickými mm, znečišťujícími látkami a já přejdu do italštiny. Je to pro mě snazší. Úmluva o um, znečištění ovzduší um, má chránit lidstvo před znečištěním vzduchu. Je to proces, který začal na základě studií, které vznikly v roce 70, 1972 až 7 a vedly k, um, k uzavření té eh, příslušné úmluvy, která byla podepsána v roce 1979 a vstoupila v platnost v roce 1983. Byl to první mezinárodní právně závazný nástroj. Eh, stanoví rámec pro kontrolu a snihožování škod způsobené eh, znečištěním ovzduší bylo to pozměněno osmi dalšími protokoly, které se týkají eh, organických sloučenin, těžkých kovů a tak dále. Jde mm, protokol z roku 1998 se týká eh, stálých organických znečišťujících látek, což je předmětem pozměňovacího návrhu eh, komise. Ty látky, které eh, jsou účastní tohoto protokolu, mají plnit své cíle. V roce 19, 2007 zahájili jednání o revizi textu. Protokol byl pozměněn rozhodnutím z roku 2009. Tato rozhodnutí musí všechny strany ratifikovat. Ratifikování Ehm, pozměňovacích návrhů na základě rozhodnutí rady bude důležitým krokem vpřed pro lepší ochranu lidského zdraví a životního prostředí před ehm, přeshraniční znečištěním vzduchu, co se týče organických znečišťujících látek a těžkých kovů. Návrh zpravodaje je, abychom schválili pozměňovací návrhy, které přišly v rámci eh, dotčených rozhodnutí Rady a souhlasit s bodem 5 a 6 dnešního pořadu jednání. Přeje si někdo vzít slovo? Nikdo. Takže dáme slovo komisi. Chce komise k tomu něco říct? Všichni souhlasí? Takže můžeme pokračovat dál a tím eh, doženeme trošku ten ztracený čas. Budeme uh, E, tedy vést společnou diskusi k bodu 789 podle e, článku 105. Týká se to e, výživy pro děti. mléčné výživy tedy. Jak se zdá, že kol, tak kolega, který formuloval tuto námitky, tak tady není a předpokládám, že je na cestě. Takže bych doporučovala, abychom přešli k bodu 10 až 15, to, se, to je udělování absolutoria, abychom mohli pokračovat v práci. Takže budeme čekat na pana Taylora a přejdeme k bodu 10 a mm, absolutorium 2014 EFSA, ECH a a Evropská komise a Evropská agentura pro léčiva. Začneme tedy, vezmeme to všechno najednou. Obecně chci říci, že jsem zpravodajem pro autorem stanoviska a chci říci, že eh, implementace provádění rozpočtu eh, se odvolává na výroční schůzi účetního dvora, a komise a dalších institucí, které spolupracovaly s parlamentem, odpověděly eh, na, uspokojivě na naše žádosti o další vysvětlení. Rok 2014, za které máme udělat, udělit absolutorium, je první rok víceletého finančního rámce a jeho cílem bylo distribuovat přerozdělovat eh, zdroje EU na eh, leta 2014 až 2020. Úroveň implementace byla nižší než v minulých letech. DG Envy eh, z 352 milionů euro v závazcích na, prostředcích na závazky měla 99,7 tedy provádění k placení, to bylo dávky na platby, to bylo 95 Implementace také stoupla pro DG Climate 99,7 závazky, 93,1 platby. DG Santé který je zodpovědný za rok v roce 2014 za 244 milionů euro eh, na programy v vnosti veřejného zdraví. 96 bylo uspokojivně využito, 75 rozpočtu byl, se přímo převádí třem agenturám ECDC, EFSA a EMA. Ehm, úroveň pladeb je 98 takže zpravodaj je spokojen s respektování závazků a pladeb. které eh, se týkají těch tří generálních ředitelství a komise. K mm, bezpečnosti potravin, konkrétně eh, agentury, Měli bychom si připomenout, že tyto agentury hrají velice důležitou roli. Mají, eh, sehrávají tedy technickou, vědeckou i manažerskou roli, pomáhají institucím EU s různými politikami, proto potřebují adekvátní finanční i lidské zdroje, eh, aby mohly plnit své cíle. A aby bylo možné zlepšit využívání ročního rozpočtu. Opatření byla přijata po um, vyjádření um, účetního dvora Evropského parlamentu uh, zlepšování vnitřních kon, vnitřní kontroly um, vlastních programů. Um, to, um, to tež platí i pro komentář Evropského parlamentu k udělení moratoria za rok 2013 sektoru, jako je finanční kontrola, vnitřní audit a management eh, zájmů vědeckých expertů daného orgánu. Mm, tedy na základě dostupných informací podle zprávy účetního dvora můžeme udělit absolutorium komisi eh, za výdaje v oblasti eh, politiky životního prostředí veřejného zdraví, bezpečnosti potravin za finanční rok 2014 a také pěti agenturám, které spadají e, pod mandát našeho výboru. Takže tyto stanoviska, která byla vypracována, vyjadřují pozitivní e, názor na udělení absolutoria. Můžeme nyní otevřít diskusi. Děkuji. Předám slovo. panu Selimovičovi. Pane předsedo, já souhlasím se všemi těmito stanovisky. Pečlivě jsem je prostudoval. Když jsme se snažili o poslední pozměňovací návrh, tak, ten systém, tak systém padl. Takže já chci jenom říci jednu důležitou věc. My se domníváme, že je to důležité. Ať už to, můžeme, ať už to uděláme ústně, nebo ne. Ehm, stojí to za zmínku. Ve všech těchto pěti agenturách dvě z nich mají politiku proti podvodům. Ostatní eh, této strategie nemají. Účetní dvůr upozorňuje na určitou míru ehm, špatného využívání prostředků. Já bych doporučoval, aby výbor eh, doporučil aby těmto agenturám, aby zavedly strategie proti podvodům. Je to v ekonomickém zájmu těchto agentur. Některé z nich evidentně je potřebují. Nevím, zda je možné toto říct jenom ústně. Když jsme se o to pokoušeli, jak jsem řekl, tak systém nefungoval. Pokud to není možné, uděláme to příští rok, ale je to důležité, abychom to uh, zmínili ve stanovisku výboru. Eh, Musím zdůraznit, že pozměňovací návrhy lze předkládat do zítřka dopoledne. A podle řádného postupu můžete tedy předložit pozměňovací návrh, o nichž se pak bude hlasovat na výboru. Chce si ještě někdo vzít slovo k tomuto tématu? Nikoliv. Musíme vyslechnout komisi, pokud tu komise je. Prosím. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Jen bych vás chtěl ujistit, že jsme spokojeni, pokud jde o rok 2014 a tu oblast životní prostředí klima. Nebylo to vůbec snadné, bylo to první rok nové více, víceleté eh, perspektivy a bylo tu pár novinek, finančním nástroje například. To byly nové prvky, dva nové nástroje. Jeden se týkal vody, druhý klimatu. A tyto fondy byly využity tedy, jak eh, jsme předpokládali. Druhý, eh, druhá věc, která nás uspokojuje, to je otázka eh, rozpočtu. Víte, že to je tedy DG Klima z roku 2010 a nyní už je, se rozběhla její, jeho činnost na normální úrovni po těžkých začátcích z hlediska implementace. Hovořili jsme o roku 2014, který se vyznačoval problémy z hlediska prostředků na platby prostě měli jsme tu některé prostředky na platby ještě v roce 2015, odložené platby, ale bylo to vyřešeno v lednu 2015. Takže situace se již spravila. Pozornost. Já vám také děkuji. A nevím, jestli se chtějí vyjádřit i další členové výboru. Pokud ne, tak jenom připomínám, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je zítra v poledne. 21. ledna o tom budeme znovu hlasovat na výboru a výbor kont se koná 23. března. A teď se můžeme vrátit zpět, protože jsem uh, si všiml, že už tu je pan Taylor Můžeme se vrátit tedy k bodu týkající se námitky podle článku 105 týkající se eh, kojenecké výživy a pokračovací kojenecké výživy. A další se týká potravin pro zvláštní účely a konečně třetí obilných a ostatních příkrmů. Takže Můžete prosím, pane Taylor, vysvětlit, o co jde a pak eh, bude následovat diskuze. Já vám děkuji, pane předsedo. Budu se vyjadřovat ke všem třem eh, návrhům těchto námitek. A vezmu to v pořadu, jak je to v pořadu, napsáno v pořadu jednání. Z mnoha důvodů, které jsem uvedl, tak kojení je považováno za optimální způsob výživy eh, kojence. A já v žádném případě nejsem proti eh, umělé výživě. Pro mnohé, eh, pro mnohé rodiče je to nutnost, ale tyto návrhy jsou tu proto, aby chránili jak kojence, Eh, kteří jsou eh, kojeni, tak i kojence, kteří dostávají eh, výživu z lahve. Aby byli chráněni, chráněni před zavádějícími informacemi, s tím, že Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby kojení probíhalo výhradně, tedy v těch prvních šesti měsících, aby to bylo výhradně kojení a v dalších fázích, aby docházelo k doplňování dalšími eh, výživnými potravinami. Je tudíž znepokojivé, že eh, nedávné údaje, eh, údaje z poslední doby ukazují, že v mnoha zemích Evropského regionu pouze 13 ehm, dětí dostává do těch 6 měsíců pouze, je pouze kojeno. Samozřejmě, že mateřské mléko má pro kojence eh, velký zdravotní a jiný význam a prospěch. Eh, bohužel tento návrh ehm, nařízení eh, delegovaného neobsahuje dostatek záruk chránících před nekalou soutěží a tím pádem podkopává kodex pro prodávání produktů, tedy náhradní výživy VHO, zdravotnické Světové zdravotnické organizace. Toto nařízení místo, aby ten mezinárodní kodex prosazovalo, ho jen oslabuje. Jen oslabuje snahy členských států o jeho řádnou implementaci a jejich snahy o ochranu dětí a jejich matek. A to je proto, že Mezinárodní kodex předepisuje, že ne, nesmí docházet žádné reklamě nebo jiné propagaci směřované na veřejnost ve e, vztahu ke kojenecké výživě i e, té, těch e, příkrmů pro kojence, ale v tomto návrhu je to dovoleno, je, jsou tu dovoleny tyto reklamy, a to ve specializovaných publikacích a ve vědeckých akademických publikacích členské státy mají možnost to ještě více omezit. Ale jinak tu nejsou žádná omezení, eh, pokud jde o příkrmy pro kojence a není tu vůbec žádná právní jistota eh, pro eh, členské státy, které to chtějí zakázat. Takže můj návrh žádá o následující, aby veškerá propagace těchto potravin a kojeneckých výživ byla zakázána a, a v případě, pokud jde o příkrmy, aby to bylo skutečně omezeno jen na vědecké eh, publikace. S tím, že členské státy mohou dále eh, přísněji omezit nebo zakázat eh, takové reklamy. A pokud jde o um, nutriční tvrzení, tak to je další důvod, proč to odmítám, protože Tady, jsou, tady je to zakázáno pro kojeneckou výživu, ovšem nikoliv pro příkrmy. A bude to eh, tedy dovoleno v případě, že to povoluje komise a nařízení 1924 z roku 2006 o zdravotních tvrzeních u potravin. Komise zvažuje, že by takové tvrzení, jako že je, to má vliv na tvorbu krve, nebo že vitamin C zvyšuje absorpci. E, jistě, z určitého hlediska je to pravda, ale umožňovat to využívat v reklamě, to představuje nekalou e, soutěž e, ze strany oproti zpracovaným potravinám. Čili to podkopává nespracované potravy. Myslím, že by, bychom měli explicitně zakázat eh, potravinová tvrzení u kojenecké výživy a příkrmu. Další otázkou je eh, povinný doplněk té eh, jedné kyseliny, která se tedy DHA je se zkracuje. Je to v podstatě tučná kyselina omega-3, která má být povinně přítomná v kojenecké výživě. Ale přitom zatím je to tady pouze jako volitelné, přestože přínosy DHA e, jsou e, zatím ještě e, neprokázané, což si uvědomuje i EFSA. Takže já myslím, že bychom měli mít nulovou toleranci vůči pesticidům v kojenecké výživě a příkrmech, a to vzhledem ke zranitelnosti endokrinního systému eh, u malých dětí. A komise dokonce eh, se dostala eh, do problému u soudu kvůli, to, kvůli tedy neaktivitě Eh, s ní bylo vedeno řízení právě protože eh, tam toto nebylo. Čili je to otázka bezpečnosti. A teď se eh, obracím tedy k, ještě k těm potravinám pro zvláštní lékařské účely, což je další bod. A tyto potraviny pro zvláštní účely které eh, byly vyvinuty, aby eh, uspokojily určité eh, zvláštní potřeby nemocných dětí, které představí obzvlášť zranitelnou kategorii. Ehm, opět o, reklama zvlášť, potravin pro zvláštní lékařské účely by neměla být přípustná a informace pro zdravotní profesionály by měly být omezeny na faktické a vědecké údaje. Stávající návrh ovšem umožňuje reklamy e, kojenecké výživy, pokračovací výživy, e, potravin pro zvláštní lékařské účely ve vědecké, v, v publikacích pro vědecké účely, ale mohou tam být reklamy. Ovšem to mohou číst um, i rodiče, um, příbuzní, takže to může vést ke nebezpečnému zneužívání a k autodiagnoze problémů, které vůbec neexistují. A pak eh, otázka omezení eh, propagace, takzvané komerční postupy, to je zmíněno v článku 10 tohoto eh, nařízení delegovaného, ale ve stávajícím znění v tom návrhu, ale v tom stávajícím je určitý rozdíl, který není v úvodním ustanovení 18 dostatečně zohledněn. Je to rozdíl mezi kojeneckou výživou a pokračující kojeneckou výživou. Tím, že se členským státům umožňuje tedy eh, zakázat eh, takové po eh, reklamy u kojenecké výživy, ale ne u pokračovací kojenecké výživy. Je tu tedy nedostatek souladu mezi oběma těmito návrhy a to může vyvolávat právní nejistotu. Ještě další důvod mé námetky je následující. Ačkoliv delegované, delegované nařízení neumožňuje potravinová tvrzení, eh, pokud jde o FSMP, tak mnohé značky eh, de facto jsou určitými takovými tvrzeními a eh, to potom vede k medikalizaci běžných kojeneckých výživ. Ehm, značky jsou v některých případech v podstatě tvrzení a neměly by být přípustné. A konečně volám po nulové toleranci, pokud jde o eh, rezidua pesticidů v kojenecké výživě a pokračovací kojenecké výživě, neboť eh, lze hovořit o obzvláštní citlivosti endokrinního systému eh, dětí. A doufám, že to bude podpořeno v hlasování, které nás čeká nikoliv zítra, ale v lednu. A závěrem mi dovolte, abych se vyjádřil k obilným a ostatním příkrmům pro kojence a malé děti, což je třetí bod, který mám na svém seznamu. Hlavním eh, důvodem mé námitky je, že umožňuje, aby kojenecká výživa mm, měla až 30% kalorií z cukru. 7,5 gramů cukru na 100 kcal, což je v podstatě Eh, znamená vel nadměrné množství cukru, to znamená, když eh, k tomuto přihlednete, tak eh, na, v rozporu s veškerými pokyny Světové zdravotnické organizace, která ještě v září letošního roku navrhla omezení volných cukrů na méně než 10 celkového energetického příjmu, Oproti tomu v návrhu máme 30%, třikrát e, větší množství cukru oproti doporučení Světové zdravotnické organizace, která rovněž doporučuje, aby po šestém měsíci se doplňovalo kojení e, příslušnými e, výživově hustými potravinami a s tím, že Vědecký, vědecké výbory v členských státech rovněž doporučili výrazné snížení celkového eh, podílu cukru. S tím, že tak včasné eh, krmení eh, cukrem podporuje riziko dětské obezity a narušuje zdraví dětí. Obzvláště u malých dětí by přidaný cukr měl být omezen na minimum, neboť špatná zpráva je v současné době zdaleka největším faktorem poku, o úmrtí a nemoci spolu. Ani alkohol a tabák nemá zdaleka takový význam jako nesprávná strava. A ve světle toho, co jsem právě řekl, Eh, tento návrh nařízení a delegované nařízení neobsahuje dostatek opatření, které by chránily děti před obezitou. Eh, přípustná mm, celková míra cukru by měla být zásadním způsobem snížena v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace. A proto eh, voláme o odložení až do zprávy o kojenecké Eh, výživě, která bude publikována a než EFSA eh, provede svůj přeskum ehm, ve vztahu k optimální stravě kojenců a malých dětí. A ještě další žádosti změn v eh, tomto nařízení, delegovaném nařízení volá po nulové toleranci vůči pesticidům, což má být eh, tedy zásadní, vzhledem k tomu, že malé děti jsou obzvlášť zranitelné. A v souladu se s doporučeními Světové zdravotnické organizace označo, označování eh, těchto potravin mají jasně říci, že takové potraviny nejsou vhodné pro děti mladší šesti měsíců. Takže tím eh, je to z mé strany všechno, pane předsedo. Děkuji. <clears throat> Zahajuji rozpravu paní Grostet. Euh, Děkuji vám, pane předsedo. Tyto tři cíle jsou podle mě zcela nepodložené. Žádám eh, o jejich odmítnutí a já to vysvětlím. Eh, po přijetí nařízení 2012 mnozí z vás se byli s dalšími kolegy například paní Rees, abychom prosadili norm, vysoké kvalitní normy eh, zdrav, eh, potravinové bezpečnosti, abychom chránili zranitelné složky populace. Delegované akty komise jdou tedy směrem eh, lepšího informování, zesíleného ozna, eh, označování, a silnějších eh, norem, pokud jde o reklamu. Myslím, že to jde v dobré, dobrým směrem a proto nezdílím uh, tu uh, krajní pozici zelených. A pokud jde o počáteční kojeneckou výživu a pokračovací kojeneckou výživu, tak pokud jde o kojení, tak tam mi ten postoj z nich přijde velmi znepokojící. Je tu samozřejmě to určitý progresivní Eh, postoj, který však de facto eh, vede k sebe obvinování žen, které často nejsou schopny sami kojit, takže to je nepřípustné. Navíc všichni se shodneme na tom, že mateřské mléko je eh, to nejlepší, ale musíme mít zdravé a bezpečné alternativy, které budou k dispozici a bránit alternativním produktům, aby se dostali na trh, to je nebezpečné a kontraproduktivní. Eh, pan Taylor a jeho argumenty jsou podle mě zavádějící. Proč? Protože delegované akty říkají, že v eh, případě počátečního konecké výživy nebudou tato tvrzení dovolená, bude, budou omezené e, žádosti, aby se nedalo tvrdit, že jsou jejich mléka lepší než mateřské mléko. U počátečního pokračovacího mléka je jasné odlišení prostřednictvím oznamování, aby spotřebitelé byli schopni mezi nimi rozlišit. Eh, a myslím, že tím je již ošetřena bezpečnost potřebitele. A pokud je o potraviny pro zvláštní eh, účely a obilné a ostatní příkrmy pro kojence malé děti, tak eh, v těchto případech opět si myslím, že jsou ty argumenty dosti vratké, kdy se to srovnává s několika články, jsou tu tedy jednak nulová tolerance, pokud jde o pesticidy, no ale přitom dneska už máme velmi nízký limit, který v podstatě už odpovídá eh, pře, principu eh, předběžné opatrnosti 0,01 mikrogramu, který se stavuje na všechny pesticidy. A ještě upozorňuji, že matka může nevědomky předávat pesticidy kojenci právě kojením. Takže to, co se tady vysvětluje, ten, ne, to, ten zákaz, je nerealizovatelný, protože některé pesticidy zůstávají dál v prostředí a můžeme je najít i v potravě. Nulová tolerance, to je utopie. Musíme volat potom, aby obelné a ostatní přípravky pro kojence nadále obsahovaly eh, správně regulovanou um, rovnováhu soli, cukry a dalš, cukru a dalších látek. A ještě končím transparentnost. Pokud jde o tyto tři cíle, tak já uznávám, že proces eh, komitologie není až tak jasný. Musíme však zdůraznit, že tyto delegované akty byly eh, předmětem koncenzu mezi komisí, experty členských států a zúčastněnými stranami. Takže pokud chceme úplně zničit průmysl Ehm, náhradního konecké, konecké výživy, no tak prosím. Ale myslíme taky na ty eh, mladé matky, které nemají možnost fyzickou, eh, materiální nebo jinou ehm, kojit eh, celé to období. Nemají prostě možnost vařit potom nějaké potraviny pro děti. Tak pozor, pozor, pozor, jak se chováme. Musíme být velmi obezřetní vůči potravinovému průmyslu, aby samozřejmě zlepšovalo své výrobky, ale já odmítám podpořit tyto námitky. Thank you very much, uh, Miss uh, Schall. <coughs> Děkuji, paní Schaldemose. Eh, først tak for en meget grundig gennemgang af... Děkuji. za <coughs> tento eh, velmi důkladný úvod k těm třem eh, námitkám společně paní Stínovou zpravodajkou, která byla, v roce, která byla touto Stínovou zpravodajkou v roce 2006, tak společně s ní bychom chtěli podpořit dvě z těch tří námitek. Ta první by <clears throat> byla ta námitka, nebo je ta námitka, která se týká kojenecké výživy a pokračovací klinické výživy. Tady je třeba být skutečně velmi eh, ob, eh, pokud jde o reklamu a zdravotní tvrzení a eh, informace pro spotřebitele by tam měly být, které by byly, které by byly jasné a objektivní a jedná se o velmi zranitelnou skupinu a je velmi zásadní, co se smí a nesmí v těchto reklamách uvadit. Tyto produkty by neměly být nějakým nepravdivým způsobem přechváleny a zejména pokud jde eh, tedy pokud jde o tu koneckou výživu, ale nepodporujeme eh, námitku, pokud jde o potraviny pro zvláštní lékařské účely. A pokud jde o eh, ty příkrmy, tam se domníváme, že by bylo nežádoucí, kdyby EU e, umožnila, aby tady bylo takové velké množství e, cukru, až 30 cukru v době, kdy jedním z největších problémů je e, obezita, zejména obezita u dětí. Takže tady souhlasíme s tím, že třeba to omezit, ne, že by komise byla proti tomu proti této myšlence, ale pokud chceme umožnit takový velký objem cukr, protože eh, <clears throat> protože EFSA zatím neměla možnost studovat složení těchto příkrmů, tak si myslím, že by tady neměla být možnost mít tak velký obsah cukru v dětské výživě takže myslím, že i tato námitka je oprávněná a doporučuji, eh, aby socialisté a demokrati podpořili tyto dvě námitky. Těšíme se na další postup této věci. Děkuji. Já zde mluvím za Frederik Gries, která ne, je stínovou zpravodajkou a která není zde dnes Ehm, a souhlasím s tím, co bylo řečeno. A ona byla stravodajkou eh, eh, před dvěma lety toho základního nařízení, na základě kterého vznikají tyto tři námitky a máme určité eh, výhrady. Nejdříve obecně. <clears throat> Ona má za to, že nemůžeme zde hovořit o námitkách proti těmto těmto třem e, textům, ale že by to mělo být e, přepracované znění, protože toto bylo schváleno již v roce 2013 i zeleným a vstoupilo do, e, má to vstoupit v v platnost. Je zvláštní, že jde o námitky, námitky proti delegovaným aktům, které ovšem vznikly na základě přijatí té legislativy, takže na, zá, na základě instrukcí paní Rýs, které Eh, zaznělo také na plenárním zasedání eh, ze úst paní Šlítr a pana Rivase, cituji, vítáme zavedení principu předběžné eh, obezřetnosti a voláme pro konkrétní pravidla, pokud jde o nanomateriály a pokud jde o označování a reklamu. Jde o to, abychom ne, nemátli spotřebitele a proto budeme hlasovat pro toto změní. Možná, že z politických důvodů změnili zelení svůj postoj a je tady vedle toho jejich boj za exkluzivní kojení i nad rámec těch doporučených šesti eh, měsíců. Jako liberálové my jsme proti tomu, co je omezení svobody volby žen, zda budou či nebudou kojit z různých důvodů, protože nejsou třeba schopni usouladnit se svým profesním životem nebo jim prostě příroda eh, to neumožňuje. To jsou ty obecné věci. A nyní detailněji. První námitka, ta se týká počáteční kojenské výživy a pokračovací výživy. První argumentace zelení zde tvrdí, že je zde s eh, konflikt dvou právních předpisů eh, evropské a doporučení VHO. To ne, tomu tak není, protože komise zajišťuje eh, konsistentnost textů a členské státy aplikují také tyto pokyny VHO již dekády a k ničemu nedošlo od zveřejnění tohoto textu v úředním věstníku. Druhá argumentace je rozšířit zákaz reklamy na pokračovací kojeneckou výživu. V praxi pokračovací kojenecká e, výživa, tento pozměňovací návrh byl již zamítnut v prvním čtení 100 hlasy právě proto, že by vytvářel ne Eh, že by vytvářel ne <clears throat> rovnou konkurenci v této fázi, kdy pokrač, mm, po, pož, potřebují pokračovací kojeneckou výživu. A pokud jde o kontaminanty, tady eh, samozřejmě souhlasíme s tím, že pesticidy nesmějí být v dětské výživě, ale upozorňuji, že máme nejpřísnější pravidla v Evropě, kde je velmi nízký limit 0,01 mg na kilo Eh, těchto reziduí pesticidů, to je princip předběžné opatrnosti a v, návrhu, eh, v tom návrhu námitky je nulová tolerance a to, to je nerealistické. Víme, že někdy je eh, kontaminované životní prostředí, takže pesticidy se mohou nalézt, bohužel nacházet v některých produktech dále komise eh, v rámci implementace nařízení deklarovala, že bude eh, se věnovat a věnovat těmto CMR a očekáváme eh, komisi, že bude aktualizovat seznam těch pesticidů a to i včetně nějakého striktnějšího limitu, než je ten 0,01. A poslední za paní Stěnovou s Pradovajkou, eh, tady nejde, to je ta osmička, to jsou zvláštní lékařské účely, mladí nebo dětští pacienti, kteří mají chronické delegace a delegace Eh, dospěla k tomu, že informování by mělo být eh, umožněné, zatímco reklama by měla být omezená. Tady je jasná věta, že Eh, to, co se sděluje eh, zdravotnímu personálu, je vědeckého a eh, povahy a nikoli reklama. A pan Taylor vlastně volá po úplném přepracování, což není účelem této námitky a Frederick Rice tudíž doporučuje, abychom zamítli všechny tři námitky. Děkuji. Děkuji, paní Godin. Oui, merci. Eh, les trois objections... Děkuji. Takže ty tři námitky pana Taylora k těmto produktům vyvolávají některé významné otázky, pokud o přítomnost post pesticidů, ale také otázka označování transparentnosti. Um, pochopitelně, že jako je, mm, je ne, mateřským lékem je nejlepším řešením, to, co chce VHO těch šest měsíců, pokud jde o označování a marketing – tak eh, to je, se týká tedy eh, v případě, že by se to týkalo pouze eh, průmyslu, protože po tomto podporujeme pana Taylora, pokud je o označování. Pokud jde o, tady já si myslím, že když Eh, žena chce kojit, tak jistě nebude eh, bude ovlivňována spíš tím, že vznikne eh, jakýsi trh, z kterého bude těžké se nějakým způsobem dostat. Pokud jde o ty pesticidy a nulový procent, tak ono je to diskutabilní i v těch formulacích. A opět připojíme se k panu Taylorovi, pokud jde o absenci glys, v tom seznamu těch pesticidů, přestože je používán. A dále geneticky modifikované eh, geneticky modifikované potraviny, to je další věc. A eh, pokud jde o substituční produkty, tak zdá se, že studie eh, ukazují, že tady dochází ke zneužívání, pokud jde o DHA. Není to, totiž to, toto DHA srovnatelné s DHA, které se nachází v mateřském mléce, tedy pokud jde o zpracované produkty z e, obilnin, tak souhlasíme, že nadměrné množství cukru ohrožuje děti e, rizikem obezity. A pokud jde o potraviny pro zvláštní lékařské účely, tak i zde podporujeme zpravodaje v tom, že tyto produkty by neměly být předmětem jakékoliv reklamy a značka by neměla v sobě skrývat nutriční tvrzení. Souhlasíme s mnoha dalšími věcmi, které řekl pan Taylor, ale musíme ještě vyjasnit eh, naší pozici, abychom si ujasnili, jakým způsobem budeme postupovat oproti stávajícímu změní. Děkuji, paní Gardini. Velice stručně Když poslouchám eh, kolegu, který napsal tyto tři námitky, které mají mm, podporu v poměrně významných um, důvodech. Nevím, zda kolega sledoval veškerou práci za minulého mandátu, eh, že dospěl k těm dokumentům, o kterých se hlasovalo to jsou právě tyto věci, které nás motivovaly. To právě vedlo k té práci, která e, trvala dva roky. Nebyla to improvizace na poslední chvíli. My jsme na tom velice tvrdě pracovali, abychom dospěli k uspokojivému výsledku, abychom eh, vzali ohled na všechny eh, možné m, ehm, mm, názory. A nyní se jakoby vracíme v čase zpátky na začátek, ale toto není začátek. Všechny tyto věci již byly studovány, ehm, ty v úvahu a myslím, že výsledek, jaký máme, je optimální. Snaha ehm, reagovat právě na tyto obavy. Hmm, kolega řekl, že členské státy by měly mít možnost uvalit další omezení reklamy, ale to tam již je. To již je možné. Členské státy mohou hmm, přidat další omezení reklamy. Reklama může být jenom ve specializovaných eh, tiskovinách, DHA a omega-3, o tom jsme také mluvili. Je to doplněk potravy, který je známý. E, veřejné mínění je pozitivně nastaveno této věci. V minulosti bylo tedy dobrovolné využívání toho, jak se zdál, tak to vytvořilo konkurenční nevýhodu pro ty, kteří nepoužívali syntetické DHA. Takže my jsme chtěli zajistit, aby nebyl nikdo vlastně zvýhodněn nefér způsobem eh, že se to použilo jako nátlakový eh, prostředek na rodiče. My jsme již um, řešili většinu těchto problémů, studovali jsme to velice dopodrobná, velice seriózně jsme to zpracovovali. A pokud bychom nyní měli začít vlastně od bodu jedna, tak bychom eh, celou tu práci dvou let um, bychom ztratili a vedlo by to k období určité právní nejistoty, který by skutečně, které by skutečně mohlo být škodlivé nejenom pro daný sektor. Nejenom daný sektor, i když ten je důležitý. Myslím, že je důležité eh, mít na mysli pracovní místa, zaměstnanost a podobně, ale je to důležité i pro spotřebitele, protože ti by již nemohli využívat té ochrany, kterou zajišťuje to nařízení která eh, zajišťuje lepší ochranu, než která byla v minulosti. My chceme, aby všechny ty obavy, které tady byly jmenovány, Nevím, zda jste tady byl v tomto výboru, ale my jsme všechno o tomto dohloubky jednali velice podrobně. Takže prosím, již na, na těchto námitkách netrvejte. Děkuji. Mm, děkuji, paní Gentile. Já do toho vstupuji v této fázi jako profesionální z ehm, eh, profesionální kapacitě, protože jsem původně dětskou lékařkou, i když již eh, nepracuji jako dětská lékařka, ale z mých zkušeností eh, já se domnívám, že bych podpořila převládající názor frakce SND. Já jsem četla ty námitky a přemýšlela jsem o nich v kontextu všech článků obsažených v tom dokumentu. A musím říct, že i když mnoho z těch důvodů je závažných a vyžadují naši pozornost, tak není pochyb tady o tom, že kojení je nejlepším řešením. Každá žena by o tom měla minimálně uvažovat. Mm, když má tady tu nejkrásnější zkušenost, k tomu může mít, že přivede na svět dítě ale je mnoho důvodů, proč mnoha případech ženy nemohou kojit. A já chci opakovat komentář řady kolegů. Tím je to, jak lidé dnes pracují, problémy, které jsou vlastně sociálního státu i eh, politika podniků, Eh, musíme si uvědomit každodenní dopad eh, volby, kterou ženy mají na, jejich profesní život, současné situaci s mateřskou i, i eh, rodičovskou dovolenou, i když toto není vhodné místo, asi bychom o tom měli jednat jinde. Já bych řekla, že by členské státy se měli pokoušet eh, zavádět politiku, která by usnadňovala kojení. Nechci eh, mluvit o nějakých demagogických argumentech, o eh, výhodách, nevýhodách kojení proti mm, koneckému mleku a podobně. Měli bychom se pokusit vyhnout se situaci, která by e, referovala jedno řešení před druhým. Když e, se zamyslím nad svým vlastní zemí, tak e, italské nemocnice zdarma dostávají od toho sektoru zdarma vzorky klinického mléka. Jsou to drobnosti, ale myslím, že bychom měli se nad tím zamyslet. Nechceme tedy mm, podporovat aby lidi v tom, aby eh, hledali alternativy kojení zbytečně. Myslím, že pan předseda už eh, tlačí na čas, ale já už skončím. Myslím, že bychom měli mít více času než Eh, dospějeme ke konečnému řešení. Pan Ek. Děkuji, pane předsedo. Já se chci vyjádřit jenom k jednomu bodu eh, námitek pana Cezara a to se týče kojenecké a následné pokračovací výživy Moje, moje sestra a můj švagr jsou oba neurologové a psychiatři a já jsem se jich ptal, proč děti e, tak rádi jedí sladkosti a oni mi to vysvětlili. Oni řekli, že když dítě je živeno e, potravinami s velkým podílem cukru, tak vlastně vzniknou nová nervová spojení, které vlastně spouští určitou pozit, určité pozitivní pocity. A v každou novou dávkou cukru se boj, vlastně buduje nové nervové, nerv, nervové spojení v, cuk, v mozku. Takže my vlastně vytváříme generaci závislých. Je to závislost. A my všichni víme, jaké nega, jak negativní důsledky má výživa bohatá na cukr. Asi bychom měli upřímně říci, čeho průmyslu eh, čeho průmysl dosahuje, že produkuje závislé děti, které pak celý život eh, Eh, že potřebují toto eh, potřebují to je skutečně, to je, to je skutečně velmi nezodpovědné až kriminální chování. Děkuji, paní Melior. Děkuji. Já e, tomu nebudu přistupovat tak dogmaticky jako kolega Ek, ale také e, mě se dotkl ten velký rozdíl. Do 10% je, cukru to je v pořádku, ale teď už jsme u 30. Proč tedy tyto aktuální ehm, poznatky VHO nebyly převzaty? Právě eh, vzhledem k velkému množství obezity v Evropě musíme velice dbát na výživu dětí a e, malí, e, mladých. A ty hodnoty cukru se mi zdají vysoké. Dále princip nulová tolerance mm, zbytk na rezidu a pesticidů. V dnešním světě dá se to vůbec. A já se ptám, mm, my jsme již mluvili o jiné směrnici a já si myslím, že se to musí posoudit v souladu s praxí, čeho je možné tady eh, dosáhnout, kde jsou hranice možného. Děkuji, paní Somer. Somer, děkuji. Já musím říci, že argumenty zelených eh, mě neoslovují, že to jsou, to jsou prostě ideologické eh, požadavky také já si přeji, aby kojení bylo preferováno také. Já jsem kojila 6 měsíců své dítě, ale pak už to prostě nestačí a pak je potřeba e, přejít na jinou výživu. Já jsem nepracovala tehdy, ale mám, měla jsem mnoho přítelkyn, které neměly ten luxus zůstat, e, mož, možnost zůstat doma a Mm, to se prostě ne, to kojení se nedalo sladit s eh, chozením do práce, to je prostě realita. A to je e, důležitý důvod, proč existují odpovídající produkty. Delegované právní akte komise to říkají také. To říkají, že kojení je nejlepší výživa pro kojence a e, reklamu na tyto produkty velice silně omezují. Ehm, tvrze, tvrzení jsou zakázané a ehm, spotřebitel musí ehm, mít možnost rozlišit mezi kojeneckou výživou, následnou výživou a příkrmy. Když ty produkty obsahují tzv. statement, tak musí jasně zdůrazňovat výhody kojení. A to tam je třeba zdůraznit. Je, ta reklama, která je povolená, je velice omezená. E, komise ji povoluje pouze v odborných tiskovinách. Proto e, úplný zákaz považuji za přehnaný. Není to přece tak, že by rodiče četli odborné časopisy. To nejsou časopisy pro rodiče, to jsou časopisy pro Eh, lékařské, zdravotnické profe, eh, profesionály, jsou odborné časopisy. Protože tyto produkty jsou um, určeny pro zdravotnický personál, tak je tak ta, tyto pravidla považuji za přehnaná. Pokud skutečně obsahují zdravotnická tvrzení, tak to musí odpovídat příslušné směrnice a je to třeba změnit. Máme přece pravidla. Není to tak, jako bychom se doposud pochyb, pohybovali v bezprávním prostředí. A tady už to řekli e, předřečníci, členské státy mohou přijmout přísnější pravidla, pokud vidí tu potřebu. Jak jsem řekla, tak tyto námitky úplně nechápu a pro mě e, doporučení VHO také není um, úplně pochopitelné, také to není posvátné. Um, odpovídá vědeckým gremím členských zemí. Eh, konec konců máme vlastní vědecký orgán EFSA, a, um, která vydává doporučení a doporučení pro maximální obsah cukru vidím také kriticky. Neexistuje žádná hodnota doporučené spotřeby cukru. Kolega jak um, má, kolega jak má pravdu, tělo nepotřebuje cukr, já souhlasím, je třeba děti, je, je možné tedy děti natrénovat, aby konzumovali cukr, to obvykle dělají prarodiče, kteří krmí děti čokoládu. to jsme všichni zažili. Mm, to, měli bychom se držet doporučení EFSA a e, Německá společnost pro výživu, to je grémium vědců, e, to podporuje, už existuje řadu desetiletí, radí politikům a tato společnost vědecká vidí te, ta, ty e, doporučení VHO také kriticky, například 5% e, denní energie podle německé společnosti je, je založeno na slabých důkazech. To je e, důležitý bod. Doporučení VHO, ani tady bychom to neměli brát slepě, prostě jako hotovou věc. Důležité zmínit, že ta doporučení VHO se netýkají na přirozený cukr, mléčný cukr, ovocný cukr v zelenině, v ovoci, mléčných produktech. Tedy ty Eh, hraniční hodnoty jsou do určité míry zavádějící. Dále eh, vhodný věk pro příkrmy, eh, tak tady je evidentní, že to není vhodné pro kojence. I tady považuji kritiku za, považuji kritiku za nich za přehnanou. Jsem přesvědčena o tom, že s novými pravidly, které um, že tedy máme pravidla pro um, výživu pro malé děti a kojence. Další zpřísnění těchto pravidel, jak to zelení považuji za nadměrnou. To nepotřebujeme. Máme dostatek dobrých pravidel. Mm, také tam musí stát, e, že kojení je vždy to nejlepší. E, pro dítě to musí být vždy na těch produktech. Co více bychom si přáli? Mm, je to úkol, měl by to být úkol e, zdravotnického personálu, lékařů, aby na to ženy upozorňovali. Ale mm, to jistě eh, stejně jako u eh, alkoholu a varování před ním je tady ještě před námi hodně práce. Nesmíme zapomenout, že prostě jsou ženy, které nemohou kojit Prostě jim to nefunguje, nebo musí do práce. A neměli bychom tyto ženy stavět na pranýř díky těmito eh, požadavky. Děláme jim špatné svědomí a to není možné. Není možné lidem život předepisovat a já nechci eh, těm mat, u těch matek zbuzovat špatné svědomí. Děkuji vám. Oh. Děkuji, pan Balče. Děkuji. Mám dotaz. Když vytváříme legislativní návrhy, když jsme tedy přijímali tuto legislativu, tak jsem nebyl eh, členem tohoto výboru. Ale jak se definuje reklama? Kojenecké výživy nebo i u těch příkrmů. Máme data, máme data. A pokud jsou tato data poskytnuta objektivním způsobem, tak je to považováno za reklamu? Pak, pakliže ano, a pokud tohle chceme zakázat, tak vlastně zakazujeme samotný produkt spotřebitel nezíská vůbec informace, které má mít. Je to nepřímý zákaz produktu samotného. Pokud jsou to nějaká zdravotní tvrzení, kde se říká, je to lepší než. A podobně, nebo nejlepší, nebo lepší než kojení. Pokud něco takového tvrdíme, tak to je problém, to by se mělo zakázat. Ale objektivní informace eh, to nemůžeme zakázat, že to by bylo samotné podkopávání výrobku. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych se připojila k tomu, co řekla paní Gardini a Summer. Nebudu zacházet do technických podrobností, protože to se jim povedlo poměrně dobře. Ale řeknu jim o vlastní výchově. Já jsem byla z rodiny výroby osm dětí, a určitě by jí Olida obvinovali, že dává cukr do našich eh, eh, lahví a do čaje. A že používala eh, kravské mléko, možná nepasterizované. A nedopadla jsem snad zas tak strašně. Nebo ano? A někdy, když naslouchám této debatě, tak mě nepokoje ten diktát lidí s určitým názorem Eh, podělím se s vámi ještě o vlastní zkušenost. Mám čtyři děti, kojela jsem čtyři, eh, dokonce dvojčata. A jsem na to hrdá, ale není to vůbec jednoduché. Ti, kdo říkají, že kojení je nejlepší, si to možná ani nevyzkoušeli. Je to opravdu těžké. To, co má tento výbor dělat, to není moralizovat. My máme um, tedy se podívat na delegované akty tak, jak byly ehm, navrženy a zjistit, zda odpovídají eh, potřebě. Další části této debaty mohou proběhnout jindy. Zcela podporuji komentáře kolegů a odmítám, co se říkají někteří kolegové zelení. Já pro ně, já k ním mám velmi úctu, ale bych znepokojená, eh, kdyby eh, chom tedy když chcete zmiňovat, zvýšit tedy úroveň psychických problémů mezi dětmi, tak přesně to můžete dokázat právě těmito pravidly. A ještě závěrem, protože jsem přišla poněkud pozdě, eh, byl ten komentář o reklamě, že eh, rodiče nejsou schopni se rozhodnout. No, musíme respektovat schopnost lidí číst a něco si zjistit. Možná, že má matka měla štěstí, že tehdy nebyla žádná regulace. Nikdo nikomu neříkal, že by se neměl dávat do té láhve cukr. A podle mě to, co teď děláme, je správné. Je to dobré pro matky, pro otce a měli bychom práci komise podpořit, nikoli zamítat. Děkuji vám a nyní myslím, že budeme muset dát slovo komisi a vyslechnout jí, protože to byly na komisi otázky, takže tímto dávám komisi slovo. Děkuji za slovo. Děkuji za tuto živou debatu. A první, co chci říct, je zcela jasně a zřetelně, že komise souhlasí s názorem, který konec konců sdílí celá akademická obec, že eh, kojení je nejlepším způsobem eh, výživy kojenců. A chci zmínit jenom některé iniciativy, které jsou relevantní v této oblasti. Podporujeme členské státy v kontextu akčního plánu Evropské unie o obezitě dětí 2014 až 20. Financujeme pilotní projekt, kterému se říká společně, jimž podporujeme zdravý životní styl. Také probíhá úsilí s, s rozvojovými státy, tak jak to je popsáno eh, v politickém rámci na podporu dětské výživy. Ovšem, nesmíme zapomínat, že každá žena má právo si sama zvolit, zda bude kojit či ne. A všichni souhlasíme s tím, že na, v konečném důsledku se jedná o osobní volbu. A právě tady máme zodpovědnost Evropské unie. Naše zodpovědnost, naší kompetenci je zajistit, aby tato volba nebyla negativně ovlivňována externími faktory, například podáváním neúplných či zavádějících informací rodičům či pečovatelům, a také, že když se matka rozhodne nekojit, aby měla alternativní výrobky, které splňují nutriční požadavky dětí, a které jsou bezpečné a mohou podpořit jejich růst. Právě v tomto e, období e, z toho vycházely tedy naše delegované nařízení. To delegované nařízení e, vychází z posledních vědeckých poznatků EFSA s tím, že docházelo k intenzivním konzultacím s členskými státy a všemi zúčastněnými stranami. Eh, existuje eh, schoda, pokud jde o transparentnost a ujišťuji vás, že konzultace probíhaly se všemi zúčastněnými stranami, včetně nevládních organizací a komise sama osvědčila maximální transparentnost jak eh, obou případech návrhu. Ehm, pochopitelně, že to byl vývoj, pokud jde o ochranu spotřebitele a nevládní organizace, které tu dnes jsou, to jistě mohou potvrdit. Delegované nařízení zahrnují podstatné kroky směrem k ochraně spotřebitele na podporu kojení. Zmíním jen několik z nich. Všechna nutriční tvrzení eh, u kojeneckého, eh, kojenecké výživy jsou nyní zakázána. Dále se musí jasně rozlišovat mezi kojeneckou výživou a pokračovací kojeneckou výživou. A nová omezení se týkají e, příkrmu e, pro kojence a potravin pro zvláštní lékařské účely. Jak bylo zmíněno, paní Grostet překvapuje nás, že návrhy usnesení znovu otevírají některé důležité otázky, na kterých se parlament, rada a komise již shodly při vyjednávání základního nařízení. Jistě souhlasíte, že když jsou delegované akty přijaty, komise se musí držet mandátu, který jí um, svěřila uh, rada a parlament. V opačném případě by překročila své pravomoci. Takže třeba žádost o to, aby pokračovací kojenecká výživa byla z hlediska reklam brána stejně jako počáteční, už se řešila v pozměňovacím návrhu, který byl zamítnut o takřka 100 hlasů v, o, o, v Evropském parlamentu, když jsme dojednávali základní akt. Takže pokud jde o reklamy, pravda, EFSA vzala na vědomí, že složení um, příkrmu by mělo být podobné, nikoli však identické. Ovšem návrh EFSA se týká složení. My přitom však nesmíme zapomínat, že tyto dva produkty mají různou roli e, ve stravě. Takže náš logický přístup je jasný. Kojenecká strava je jediný produkt, který e, děti požívají již od narození eh, často místo kojení. Ale pokud jde o pokračovací výživu a další potraviny pro kojence, které jsou eh, pak konzumovány po čtyřech nebo po šesti měsících, kdy se začne přistupovat k doplňkové výživě, tak v těchto případech musíme dbát na to, aby normální běžná jídla mohla obsahovat zdravotní tvrzení, ta, ta je mají, takže pak dochází k diskriminaci. A pak si snadno můžeme představit situaci, kdy rodiče upřednostní běžné jídlo, přestože jejich celkové složení je pro děti a malé děti nevhodné, je tam hodně cukru, nebo to není doporučeno. Třeba obecně se nedoporučuje podávat eh, kojencům kravské mléko. A to tež se týká zdravotních tvrzení. Delegovaná nařízení i v tomto případě mají strukturovanější přístup, veškerá tvrzení jsou nyní zakázána. A pokud jde o dodatečné, eh, doda, dodatečné pokračovací výživu, tak tam eh, je to upraveno eh, pravidly tvrzení, která se specificky týkají rozvoje dětí a jejich zdraví a je to založeno pouze na nejvyšším e, úrovni vědeckých tvrzení, tak aby nedocházelo k žádnému e, matení spotřebitele. A Evropský parlament má samozřejmě právo přeskumu všech tvrzení podle nařízení o tvrzeních. A proto v tomto případě bude ještě další příležitost se o tom bavit do budoucna. A nyní mi dovolte říct ještě pár slov právě k omega-3 k DHA což je tedy k povinnému doplňku DHA. V návrhu usnesení stanovisko, F, stanovisko EFSA pouze je, je, je zmíněno pouze částečně a je, to pouze, je tu část toho toho eh, usnesení, tohoto stanoviska, které chybí. A tam je odstavec, kde poté, co EFSA vysvětlí, možný dopad DHH na dětskou výživu, tak dochází k závěru, že je obezřetné, aby DHA byla dána k dispozici eh, kojencům ve stejném množství, jako ji dostávají kojenci, kteří jsou kojeni, i když nelze na základě eh, současných údajů stoprocentně dokázat tato tvrzení ale podává se to pouze, když je to bez, bezpečné a má to přínos. A kdyby si EFSA nebyla jistá, že DHA má nějaký přínos, tak by určitě nedoporučovala e, při přidání DHA. A všechna bezpeč, ta bezpečnostní rizika nejsou podpořena žádnými vědeckými doklady. A ještě slovíčko k pesticidům. V tomto případě chci zdůraznit, že delegovaná nařízení již nyní obsahují nulovou toleranci, nebo se jí velmi blíží. Máme limit, ale to je 0,01 mg na kilo. To je v praxi prostě vůbec limit kvantifikace a vychází to z principu předběžné eh, opatrnosti. Požádali jsme EFSU, aby aktualizovala a, e, tuto záležitost pravidla k pesticidům na základě posledních vědeckých poznatků. Už jsme tak učinili v říjnu 2014, avšak bohužel tehdy EFSA neměla ještě čas tento mandát včas naplnit, takže e, nebyl čas aby se to promítlo do delegovaných aktů. A stejná striktní eh, opatření pest, o pesticidech se promítla i do potravin pro zvláštní lékařské účely. A ještě závěrem k úrovni cukru. We must say that je nutno říci, že tady jsme přenesli pravidla, která se vztahují momentálně, která jsou platná momentálně Víme, že je potřeba revidovat tyto požadavky, ale nebylo to možné, abychom, abych, nebylo možné, abychom získali dostatečně včas stanovisko EFSA, abychom to usouladnili v tou lhůtou v červenci 2015. Víme, že zdroje EFSA jsou omezené a EFSA velmi intenzivně pracuje na několika stanoviscích, které jsou relevantní k tomuto nařízení, e, sportovní e, výživa, další různé druhy a komise se zavázala všem e, hráčům a také členským státům a také parlamentu, že jakmile bude dokončen transfer těchto pravidel, budeme chtít vědecké doporučení od EFSI. A konečně bych vám ráda bych vám ráda připomněla, že pokud to delegovaná nařízení nebudou přijata, bude to znamenat, že stávající pravidla budou platit i nadále. Podle našeho názoru námitka nezlepší situaci, proti tomu stávajícímu stavu a jenom zpomalí ten proces přeskumu a revize a tu vědeckou aktualizaci, která se eh, probíhá eh, jednak k pesticidům a jednak k cukru. Pokud bude ta podána ta námitka nebo přijata, budeme muset čekat na hlasování na plenárce. Potom komise musí vnitřně projednat, jaké kroky učiní v souvislosti s touto námitkou a pokud některé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 ty požadavky, které jsou součástí té námitky, které by znamenaly věcné změny, pokud tyto věcné změny nastanou, budeme muset provést studii dopadů, to znamená, že aktualizace těch nových pravidel bude spožděna a komise se tudíž nemůže zavázat k nějakému eh, harmonogramu, pokud jde o tyto delegované akty. Děkuji a chci ještě říci, že jsme k dispozici i na dále, pokud máte otázky, eh, zejména v té technické oblasti. Eh, děkuji, já musím eh, upozornit, protože máme velký sklus a nevím, zda chce pan Taylor reagovat. Velmi stručně prosím, tedy jednu minutu. Jednu minutu. Je zajímavé, z čeho všeho jsme jako zelení vině viněni, ale nikdy mi ještě někdo říkal, že jsem, ne, neříkal, že jsem členem kojící policie, ale pokud jste dobře poslouchala paní Grostec, tak jsem říkal na začátku, že vůbec nejsem proti umělé výživě a že uznávám práva rodičů na to rozhodnout, jak budou eh, vyživovat nebo jakým způsobem budou, co budou dávat svým dětem, že tady je eh, možnost volby. Já jsem se stal politikem, protože jsem chtěl věci zlepšit pro své voliče a myslím, myslím, že všichni máme stejný záměr a jde o to, abychom dosahovali toho nejlepšího pro naše děti. Nikdo nepochybuje o tom, že mléko mateřské je nejlepší, ale jenom 13% dětí v 21 eh, studovaných evropských zemích jsou skutečně výhradně kojeny. Eh, to není žádné zvolání, to je skutečnost a musíme umožnit, aby ty náhradní výživy byli co nejlepší a abychom umožňovat reklamu k pokračovací kojenecké výživy je vlastně marketingová strategie proti zdravému, zdra, proti tomu, co je zdravé a mělo by to být zakázáno a a e, rodiče jsou vystaveni klamavém, klamavým tvrzením a da, u, umožňují svým dětem cestu k obezitě a ne, já si Myslím, že ta tvrzení výrobců a lobbying výrobců, to je všechno reklama jejich produktů proto, aby získali větší uh, tržní podíl velmi lukrativního eh, trhu. Takže já chci jednat v zájmu dětí a chci, abychom podpořili tyto námitky. Děkuji. Dalším pořadem tedy budeme Eh, hlasovat 14. ledna a pokud dojde k přijetí, potom budeme v eh, lednu eh, hlasovat na plenárce. A posledním bodem je společná rozprava k trestným činům, které souvisejí s planě rostoucími rostlinami a volně žijícími živočichy. A prosím komisi o krátkou prezentaci, jak to vypadá s touto kriminalitou. Dobré odpoledne, dámy a pánové obchodování s těmito rostlinami a trestné činy jsou, vel, jsou relativně novými fenomény, a nejsou novými fenomény, ale jejich rozměr a dopad se za poslední léta mění tady nejde jenom o nějaké jednotlivé živočišné ty rostlinné druhy, které mají brzy vyhynout ale jsou to překážky eh, udržitelnému rozvoji, je tady napojení na organizovaný zločin. Proto vítáme, že Evropský parlament má zájem o obchodování s těmito rostlinami a živočichy a vítáme usnesení, které bylo přijato v lednu 2014 a vítáme také dopis, který podepsalo více než 180 poslanců komisaři Velovi, který, který byl poslán komisaři Velovi po eh, jeho vstup do funkce. Takže toto téma je podporováno na nejvyšší úrovni a také Spojené národy přijali usnesení v červnu, e, červenci 2015, kde se představitelé G7 usnesli, že budou bojovat proti e, tomuto nelegálnímu obchodu s rostlinami a živočichy. Eh, ta přípravná práce, která provedla komise, eh, pokročila a jsme připraveni přijmout akční plán eh, k tomuto tématu a to k tomu třetímu březnu 2016, což je eh, den, který je věnován volně žijící fauně a flóře. Je to eh, téma, které je průřezové a můžeme se s ním utkat pouze pokud budeme bojovat s mnoha úhlu. A my tedy na generálním ředitelství Envy spolupracujeme s různými generálními ředitelstvími, také exud, s Texudem a s externí službou. Budeme se zaměřovat na tři klíčové priority. Jednak prevence tohoto nelegálního obchodování a potírání e, příčin, dále prosazování stávajících pravidel a boj proti organizovanému zločinu na základě efektivnějších postihů a chceme také posílit spolupráci s globálními partnery, se, s, se transitními zeměmi a se spotřebiteli. Máme také pozitivní signály z nadcházejícího holandského předsednictví, pokud jde o toto tématiku a e, zvažují se závěry e, rady, které bychom byli velmi rádi, kdyby byly podpořeny i Evropským parlamentem. Příprava akčního plánu je v běhu, na tom pracujeme intenzivně, ale zároveň i na jiných oblastech a tady jsou dva příklady, které chci uvést Jednak chceme vytvořit eh, stávaj, eh, stálý výbor, který bude eh, zkoumat každé vnitrostátní akční plány, Eh, zejména u zemí, které jsou předmětem zájmu a jde o to, aby tyto akční plány byly řádně implementovány. Pokud ne, tak budeme eh, připraveni podpořit eh, zákaz obchodování s těmi třetími zeměmi dotčenými. Dále máme pravidelný kontakt s kolegy ze Spojených států s cílem posílit spolupráci, například e, tím, že společně budeme identifikovat prioritní země, pokud jde o diplomatická jednání mezi takové země, například patří e, Laos a další, tak abychom jaksi důrazněji hovořili společně jedním jazykem. Takže ten akční plán se připravuje a bude vám prezentován v prvním e, čtvrtletí roku 2016. Děkuji. Děkuji a nyní dávám prostor na diskusi pan Garibaldi. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, já chci poděkovat komisi, že prezentovala eh, situaci. Když já jsem eh, začal eh, řešit toto téma v parlamentu mm, před několika lety, tak to bylo relativně nové. My jsme minimálně dos dosáhli pokroku alespoň na papíře, protože máme rezoluci parlamentu, máme sdělení, konzultační proces, proběhla obrovská konference před dvěma lety zde v Bruselu a udělalo se hodně. Nyní máme cestovní mapu, která Mm, ukazuje tři možnosti. Dvě bez legislativy, jedna s novým legislativním návrhem. Eh, šíří se pověsti, že komise nepůjde eh, do té třetí alternativy, to je více legislativy. Moje otázka se týká právě toho. Doposud jsme většinu eh, našich evropských politik založili na dobro, doporučení z roku 2007 a viděli jsme, hmm, jak v oblasti životního prostředí i jinde doporučení nefungují. Členské státy prostě nedělají to, co je jim doporučováno. Musíme tedy udělat víc. Abych byl upřímný, když se podívám na možnosti jedna a dvě v té cestovní mapě, tak to je trošičku víc než doporučení z doby před několika lety. Když vidíte ten narůstající pro, e, problém obchodování s eh, divokými zvířaty, a, e, tak mám velké pochybnosti o tom, zda to je dostatečné. Jedna možnost je e, e, být e, brát skutečně vážně tuto trestnou činnost z právního hlediska. Mělo by se to vnímat i jako velice závažný zločin, jako pašování lidí a podobně. Nebo drog. E, doporučit to členským státům, tak to nebude fungovat. Pokud jeden nebo dva členské státy to neudělají, tak EU zůstane takovým děravým košíkem, kterým je teď. Vyzývám tedy komisi, aby e, se naléhavěji začala zabývat tím problémem, aby byla e, ambicioznější, než um, chce být. Vím, že určitý počet členských zemí by chtělo dělat víc. Vím, že mnoho členských zemí uh, zkoumá subsidiaritu, náklady a podobně. Když se podívám na stránku 7 cestovní mapy, tam se hovoří o možnosti 2, pak náklady na tuto možnost budou omezené, protože to neimplikuje vytváření nových povinností. Tak mám pocit, že v praxi to nebude fungovat. Pokud omezené náklady a nevytváření nových um, závazků a povinností je novým cílem, tak asi nezastavíme problém e, pašování divokých zvířat. Hodně e, velice angažovaných lidí v komisi se tím ale zabývá a jsou omezeni politic, omezováni politickými lídry a členskými státy. A já jim proto přeji hodně odvahy v jejich boji v nadcházejících měsících a my jistě předáme toto poselství politikům i v členských zemích, že je třeba udělat mnohem víc. Děkuji. Děkuji panu Gerbendemu a nyní pan Ek. Děkuji. Pane komisaři, také já chci poděkovat komisi za um, odůvodnění. E, mezinárodní e, trestná činnost e, pašování divokých zvířat Ehm, vede mimo jiné, vedle dalších faktorů, k omezování, snižování biodiverzity. Když jeden zvířecí druh vymře, tak za žádné peníze eh, si ho nelze koupit zpátky. Svět je o to chudší a budoucí generace eh, budoucím generacím skutečně krademe kousek přírody. Když Ehm, přijdeme na svět, tak bychom mm, ten svět chtěli, až ho opustíme, opustit ve stejném stavu, jak, v jakém jsme na něj přišli. To by bylo ideální. Akční plán EU proti eh, eh, kriminalitě, mm, toho, tomto typu kriminality eh, musí mm, obsahovat jasnější a přísnější cíle. A u těchto cílů musí být také úvahy, zda třeba zákaz chování exotických zvířat jako domácích mazličků by neměl být v tom dokumentu. Ty exoty, ta exotická zvířata se vlastně e, loví e, a prodávají v důsledku této kriminality a měl by tam být zákaz, který by e, také zakazoval dovoz v loveckých trofejí všech zvířat. protože i ta zvířata, která ještě dnes nejsou ohrožena vyhnutím, zítra možná už budou ohroženy, pokud dnes ne, nebudeme potlačovat eh, a pravidly upravíme tato, tento lov a eh, hon za trofémy. Takže eh, bych si přál, aby byl předložen ambicioznější dokument. Děkuji. Děkuji, paní McInnes. Velice stručně předsedo dvě poznámky. Jedna z nich je, že e, trestná činnost e, pašování divokých zvířat e, souvisí s jinou, s jinou kriminalitou, takže jeho e, boj proti němu by omezoval kriminalitu i celkově. A my chceme členské státy, aby s námi spolupracovali, protože oni budou muset v terénu přijít s opatřeními včetně eh, toho, aby existovaly zvláštní jednotky v rámci policie to, na, toto, na tuto oblast kriminality. Děkuji. Paní Berter. Děkuji, pane předsedo, také děkuji komisi za to, že přišla s tímto návrhem. Minulý eh, rok jsem založila zhraniční skupinu poslanců eh, pro mm, faunu a my jsme chtěli, aby tedy komise přišla s akčním plánem, protože příliš mnoho k e, trestné činnosti, pašování zotických zvířat e, probíhá a není odhaleno. My jsme tady měli zástupce CITES a dalších, e, co se týče uplatňování nařízení o fauně a obchodování s domácími mazlíčky. Takže vítáme Eh, ty konsultace a ten návrh, ale na stole jsou tedy tři návrhy. My jsme pro možnost tři, protože to je jediný na možnost, jak řešit mm, problém pašování exotických zvířat, protože tam jsou všechny prvky těch Eh, možností jedna a dvě a je tam možnost legislativního návrhu. Nikdo nechce přicházet s legislativou jenom pro legislativu samu, ale je třeba legislativy, aby eh, se to v 28 zemích léta uplatňovalo. Pašování divokých zvířat není vnímáno jako priorita členskými státy, ale mělo by, protože to je třetí největší trestná E, oblast trestné činnosti na planetě. Jsou v tom obrovské peníze. E, lokální komunity vlastně přispívají e, velice lukrativnímu obchodu, nejenom se slonovinou a trofejemi, ale také obchodování s domácími masličky. Když se to dostane do mm, místního zverimexu, tak to vypadá legálně, ale přitom se páchá trestná činnost. Možnost dvě je větší, lepší než možnost jedna, je komplexnější, ale ta práce, která dělá EU, je velkým dárcem. Eh, nová africká mm, ochrana strategie, to je všechno dobré, ale je tady obrovský trh pro ukradená zvířata, rostliny, ptáky, cokoliv. Cokoliv žije, flora, fauna je na existuje trh a ničí to biodiverzitu mimo i v rámci evropských hranic. Takže uh, eh, MEPs for Wildlife, ta skupina tedy bude tlačit na komisi, aby přišla tedy s tou možností 3 a to co nejdříve nebo okamžitě. To znamená legislativu, návrh legislativy, který by vyplnil ty mezery, které tam jsou, ale my víme a často jsme to zkoušeli, dobrovolné cíle prostě nefungují. E, my potřebujeme, aby všech 28 zemí to uznalo. Potřebujeme plán to uplatňovat a také legislativu, která by to podpořila, aby, ty, aby byly přijaty kroky proti těm, kteří budou i nadále na tom vydělávat a ničit um, floru a faunu. Děkuji. Paní Děkuji. Já mám dvě připomínky týkající se eh, akční plán Evropské unie s eh, pašováním zvířat. Jinak je to otázka transpozice a jednotného eh, uplatňování práva v členských státech. Doporučujeme, abychom revidovali doporučení komise z roku 2007 o obchodu se zvířaty a také posílit eh, trestní sankce pro ehm, eh, pašerácké eh, spolky. A také nový text a povinnost respektovat právo přiměřenosti ehm, a což všechno nesmí být na úkor rychlým opatřením. Dále ne k zájmu, ale také znalosti a expertízy členských států. Přitom Evropská unie je e, tou platformou, na které tento ilegální obchod e, probíhá. To znamená, že je selháním neaplikovat již existující texty. Děkuji. A myslím, že dáme ještě jednou slovo komisi a vyslechneme odpovědi. Děkuji vám za eh, všechny příspěvky. Potvrzuji, že vydáme sdělení s konkrétními kroky a pracovní dokument, kterém bude mnohem více informací o rozsahu e, to, této zločinnosti s volně žijícími druhy. Ale teď nebudeme ještě předkládat legislativní text. Ráda bych však zúraznila, že komise, jak už komise oznámila ve své agendě pro bezpečnost, komise reviduje stávající politiky a legislativu k environmentálnímu zločinu v roce 2016. A to zahrnuje, zahrnuje i směrnici o environmentálním zločinu z roku 99, která se týká i nelegálního obchodu s divokými přírodními druhy a e, tam bude i otázka sankcí. Je důležité tudíž zvážit i eh, tento, mm, tento druh, eh, tu, tento okruh činnosti. Ale je tu otázka vymáhání. Musíme přistupovat strategičtěji k otázce vynucování. Musíme zlepšit spolupráci mezi členskými státy a někdy i uvnitř členských států. Musíme lépe spolupracovat s Europolem a Eurojustem. Jsou ko- klíčové koordinační orgány pro přeshraniční vyšetřování. Musíme rovněž zintenzivnit školení, protože existuje opravdu eh, znalosti a experti, kteří eh, by eh, měly být sdíleni napříč celým, celým řetězcem. A musíme posilovat povědomí šířit osvětu ohledně nelegálního obchodu, bránit praní špinavých peněz. V akčním plánu, který zde navrhujeme, budou konkrétní myšlenky o tom, jak zlepšit vymáhání skrze pravidla, která momentálně máme a s vaší podporou děkuji. Já vám také děkuji. Já myslím, že teď již můžeme pro dnešek zasedání ukončit. Chci poděkovat všem poslancům a zaměstnancům a náš vánoční eh, koktejl se bude konat ve třetím patře restaurace Jan.